Good morning, colleagues. I know um, some colleagues are pressed for time, so we... Dobrý den, kolegové. Já vím, že někteří kolegové spěchají na letadlo, takže začneme co nejrychleji. Prosím, posaďte se. Dobré dopoledne, kolegové. Pokud nemáte e, žádné námitky, tak můžeme pořád jednání považovat za schválený. Maltéština, lotyština a chorvatština bohužel nebudou k dispozici na tomto e, zasedání a budeme se teď eh, bavit o vízovém balíčku. Máme tady dva eh, zpravodaje, Fernando López Aguilar a pak je tady ještě jeden kolega a byl bych rád, kdybychom eh, úvodem hovořili tady o vízovém balíčku a po volbách se předpokládalo, že se bude diskutovat na základě dvou pracovních dokumentů a e, tedy dáme slovo oběma kolegům a potom proběhne rozprava s kolegy, kteří se budou chtít diskuze zúčastnit. Komise samozřejmě může také vystoupit a e, Vím, že je tady jeden kolega, který velmi spěchá, takže prosím, okamžitě dám slovo oběma eh, zpravodajům a pan eh, ten zmíněný kolega eh, dostane slovo jako první, protože velmi spěchá. Takže pan López Aguilar a ne, nejprve druhý kolega. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat za vynikající spolupráci, kterou se nám podařilo nastolit s Evropskou komisí, se zpravodají, pokud jde o víza. A doufáme, že to bude pokračovat ve stejném duchu. Jak jste si jistě všimli v pracovním dokumentu, který vám byl rozdán, jsem chtěl nejprve upřesnit eh, určité obrysy eh, celého toho textu po eh, tedy zavedení eh, tohoto nového typu víza, tak to tedy vyvolává velký zájem, protože jednak to může přinést růst a ekonomický rozvoj v šengenském prostoru, pokud jde o cestovní ruch. Takže já jsem se snažil tento návrh rozebrat a požadovat zcela konkrétní odpovědi komise na některé aspekty. Je to nový nástroj a proto jako zákonodárci máme zodpovědnost, abychom byli co nejbdělejší, pokud jde o všechny aspekty a měli bychom zabránit eh, určitému chaosu, protože tím bychom nezjednodušili situaci a nebylo by to účinnější celý ten systém. Naší zodpovědností tedy je, abychom nalezli dobrou rovnováhu mezi nezbytnou bezpečností v šengenském prostoru a mezi ekonomickými zájmy. Máme tady tyto dva póly, které musíme vyvážit, bezpečnost a ekonomický zájem. A navíc musíme zjednodušit systém a usnadnit vízovou politiku ve prospěch žadatelů, ale také ve prospěch našich konzulátů. Takže Evropská komise by měla odpovědět na naše dotazy nebo otazníky, které vyvstaly z této práce. První otázka, zda volba právního základu eh, je eh, odůvodněná eh, a neprůstřelná. Komise říká, že je to odůvodněno na základě článku 77 smlouvy o fungování Evropské unie a tato otázka tohoto víza, i když umožňuje držiteli dva roky cestovat v šengenském prostoru, by opravdu eh, byl určité, eh, určitý další stupeň jiného typu víza. Pak je tady otázka, jestli je to v souladu s pojmem eh, krátkého období v bodu C článku 77, tedy Jde o to, zda právní základ je neprůstřelný a odůvodnitelný. Druhá otázka, to jsou kategorie. Komise uvádí, že tento návrh by se týkal 60 eh, až 120 tisíců osob, ale navíc to bude prospěšné pro všechny. Co to znamená pro všechny? To znamená umělce, sportovce, vědce, studenty a obecně také pro turisty. Takže já bych byl rád, aby Evropská komise vysvětlila, jaký je tento to profil těch 60 až 120 tisíců osob. Evropská unie je ehm, opravdu ehm, tím největším za ehm, vlastně takovou největší destinací cestovního ruchu a je, je zde asi 500 milionů eh, cestujících eh, turistů, tedy, kteří sem eh, přijíždí. Takže tyto turisti, eh, ty jsou tady vágní kategorií a otázka je, zda bychom nemohli se zaměřit na větší skupinu než těch 120 tisíc. A já bych si přál, aby Evropská komise upřesnila eh, propojení tohoto návrhu se směrnicí, eh, odvětvovou směrnicí právě pro vědce, studenty a, a ehm, další. Pokud jde o právní základ, a také pokud tady, a potom tady máme tu kategorii těch 60 až 120 tisíc a potom tady máme třetí otázku, a ta se týká bezpečnosti. Evropská komise tady tuto otázku jak si obchází, říká, že ta kritéria jsou dostatečně striktní, aby se omezil počet žadatelů a druhý argument je, že ti, kteří nemají povinnost dát svůj otisk prstů, Eh, pochází z bezpečné země. Eh, například, je to pro mě pochybné, protože Francie je například také bezpečnou zemí, ale přesto je tady mnoho těch, kteří třeba pašují drogy nebo eh, se dopouští jiných zločinů. A další věc se týká schopnosti zajistit tedy vysokou míru také, týká se také kapacity konzulátu, protože eh, podvodníci mají obrovské schopnosti, technologie a eh, mají také know-how, jak využít jakoukoliv skulinu v systému. Eh, čtvrtá otázka se týká ekonomického dopadu. Evropská komise uvádí, že zavedení tohoto víza by mohlo generovat asi 500 milionů až 1 miliardu ročně. A toto číslo eh, poskytla Lika asociací zaměstnavatelů. A já samozřejmě vůbec nechci spochybňovat eh, důvěryhodnost čísel, které poskytuje tato asociace, ale Nevím, jestli můžeme na základě eh, takové informace, která je poskytnuta jedním místem, jestli na to můžeme vlastně založit eh, celý tento přístup. Chtěl bych využít eh, tuto příležitost a položit komisi a předsednictví ještě doplňující otázku. Mám dva příklady. V Japonsku německý občan může pobývat 6 měsíců bez víza a francouz 3 měsíce. A to díky dohodám normám, které v tuto chvíli eh, platí, které existují v současnosti. A druhý příklad, pokud jste eh, Belgičanem, eh, Španělem nebo jste občanem z jiné evropské země, tak třeba nepotřebujete výzum, abyste projížděli Kanadou a nebo zde pobývali. Ty země, které mají bilaterální dohody s třetími zeměmi, většinou tady mají uh, Ehm, tyto věci na pět let a mě by zajímalo, jestli komise eh, tady proskoumala eh, otázku potenciální reciprocity. Potom komise nebo rada, rada nebo komise, byly by eh, ochotny nebo schopny poskytnout nám seznam těchto bilaterálních dohod, protože my ten seznam nemáme. A dále, komise nikdy um, to tady eh, nespojuje s inteligentním systémem eh, hranic. Všichni občané eh, z třetích zemí by ovšem měli poskytnout digitální otisk prstu a já nevím, jak to s tím tady skloubit. Ve světle všech těchto prvků navrhuji komisi, aby požádala o nebo chtěl bych požádat náš výbor, abychom eh, požádali komisi o analýzu dopadů zavedení tohoto typu víz. Samozřejmě mělo by to um, hovořit o ekonomické situaci, co to přinese, a potom o potřebě eh, personální. Uh, nebo třeba přenést tyto věci třeba na takové uh, úřady, které ještě nemusely mm, tedy eh, toto řešit. Tato analýza eh, by možná takto měli, mělo by to vlastně analyzovat také možnost mobility našich vlastních občanů. Takže tento typ víz by měl být samozřejmě vytvořen, protože právně eh, ale musí se to tady eh, ověřit, jestli je to eh, v pořádku, pokud jde o bezpečnost, o právní stránku a tak dále. To, co tady zatím existuje, existuje poměrně hladce. Máme tady šengenský prostor, je to prostor pro volný pohyb, ale samozřejmě to ukázalo i své hranice, protože eh, je tady prostupnost třeba zločinu. A Myslím si, že bychom měli zejména se ujistit, že toto nové ustanovení bude dostatečně solidní, aby nemohlo být obcházeno a zároveň dostatečně atraktivní, aby to bylo zajímavé pro ty, kteří přináší do Evropské unie bohatství. Děkuji vám, pane Otfe. Bylo to několik zcela jasných otázek na komisi. A nyní má slovo pan eh, López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Předně bych chtěl ocenit práci, kterou odvedl a prezentoval pan Ortfe. Pracovali jsme spolu několik měsíců, měli jsme několik schůzek společných a samozřejmě Děkuji za pracovní dokument, který byl právě odprezentován a je těsně spjatý s tím, který jsem měl já v rámci prvního bodu pořadu eh, na zasedání Libe eh, představit. Jedná se o přepracovanou eh, verzi takzvaného vízového kodexu. První věc je ta, že oba podklady mají být vnímány jako balíček. Vízový kodex, přepracovaná unie a pak to cestovní vízum jsou reakcí na iniciativu Evropské komise a těsně spjaté a mají velký význam. Pokud eh, je dokážeme eh, paralelně projednat, eh, pak odvedeme dobrou práci. Pokud ztratíme ze zřetele to propojení mezi těmito dvěma materiály, tak um, se můžeme dostat do potíží. Druhá věc. Samozřejmě, že sdílím uh, vysvětlení cílu tohoto materiálu, této iniciativy komise Právě to bylo vysvětleno eh, naším eh, kolegou panem Ortfe. Jedná se o cestovní výzum, který umožňuje pobyt po dobu 90 dnů během období 120 dnů za předpokladu, že eh, ta osoba nezůstane víc než 90 dnů na území jednoho a téhož členského státu. To znamená, že je to velmi užitečný nástroj pro umělce, jak bylo už řečeno, sportovce, vědce, badatele, to je velmi důležité, pokud jde o vědeckou výměnu a samozřejmě pro profesionály, kteří cestují po Evropské unii. Vnímám názor zpravodaje o hodnocení dopadu um, um, hodnosti eh, tohoto cestovního víza jako nutné, chápu jeho zneklidnění, ale přesto jsem nucen zdůraznit, že co by spolu zákon <coughs> spolu zákonodárce s komisí a radou bychom měli jako parlament mm, mít na paměti, že je nesmírně důležité, abychom nebrzdili e, další pokrok a e, další e, proveditelnost mm, toho návrhu zprávy. Takže jednáme ruku v ruce, pane Ortfej. Já jako zpravodaj vízového mm, kodexu jsem tedy váš partner a právě to hodnocení dopadu by mohlo pozdržet úpravu toho cestovního víza nebo jeho zavedení. A také schválení té přepracované verze vízového kodexu. Ten, to cestovní vízum je velmi inovativní iniciativa ze strany komise E, některá čísla tady už byla předložena komisí. Komise předpokládá, že že výnos eh, z ekonomické činnosti eh, eh, poháněné tím cestovním vízem by mohl dosáhnout 500 milionů až 1 miliardu eur. Takže bychom neměli příliš otálet a upravovat spíše povahu toho pobytu ty důsledky, které by mohly eh, vzejít eh, z eh, těchto dvou iniciativ, jsou velmi pozitivní. Takže doufám, že se podaří překonat určité nedostatky nebo potíže, které byly naznačeny panem Ortfejem, abychom mohli pokračovat ruku v ruce společně a souběžně, tak aby tento balíček byl schválen, jak to cestovní výzum, což je vlastně doplněním pro eh, tu velmi eh, důležitou přepracovanou verzi vízového kodexu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní eh, za členy výboru pan Dupri jako první. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych zejména chtěl poděkovat komisi za odvedenou práci. Eh, děkuji jí za ochotu nejenom vůči zpravodajům, ale také vůči členům výboru eh, při eh, prezentaci podrobností návrhu, kde bylo možné naformulovat už určité otázky a námitky. Skupina ALDE sdílí záměr komise, tedy usnadnit přístup do evropského prostoru eh, pro eh, občany třetích zemí a připojuji se k panu Hortefejovi, eh, že vlastně tady není záměrem umožnit vstup těm osobám, eh, které by mohly nějakým způsobem omezit eh, naši bezpečnost. Pokud jde o ta čísla a ty výnosy, eh, které by z toho mohly plynout, tak eh, jsem obezřetný. Když si sečtu počet pracovních míst, které byly vytvořeny všemi iniciativami Evropské komise, kdyby jsem to všechno sečetl, tak by tady nebyly žádní nezaměstnání. A eh, Současná situace ukazuje, že prognostiky Evropské komise někdy nejsou zcela realistické. Pokud jde zejména o působnost eh, této záležitosti, a začnu tady těmi cestovními vízami, tak eh, Otázky, eh, které položil pan Horty, to jsou dobré otázky, pokud jde o právní základ, nezbytnost tohoto nařízení a tedy to číslo těch osob 500 milionů, které každý rok, které cestují do Evropské unie. A pokud byste chtěli použít jazyk cestovní, pardon, Eh, toho eh, tady ehm, soudního dvora, tak eh, tady se musíme opravdu položit otázku nezbytnosti tohoto zařízení. Uvedu tady v podstatě dvě věci vedle toho, co už tady řekl pan Hortef. Abychom, eh, nebo aby bylo možné získat toto cestovní výzum, tak musí žadatel prokázat svůj záměr eh, pobývat na území členských států Evropské unie. Ale jak můžeme posoudit záměr? Eh, jak můžete posoudit kvalitu nějakého plánu cestovního v Evropské unii? tam to samozřejmě jde, když tam jsou eh, nějaké eh, závazky, ano, tak ty závazky nebo záměr, záměr který je nějak písemně stvrzen, smlouva, tak to jde, ale, ale to slovo záměr, to je velmi vágní a nevím, jestli je důvěryhodné. A potom pokud jde o obcházení eh, tohoto ustanovení, ta, ten text, který je dnes předkládán, vytváří cestovní víza, která by umožnila maximálně jeden rok cestovat po Evropské unie, potom by se to dalo prodloužit na dva roky a v jednom členském státu no, v podstatě eh, tam, tam jsou omezení tří měsíců. Je to velmi složité a Viděl jsem tedy eh, první návrh komise, kde se hovořilo o šesti eh, měsíců souvislých eh, v šengenském prostoru a to znamená, Vlastně to znamenalo, že předtím, než mohli lidé požádat o další výzum, tak museli šest měsíců eh, pobývat někde mimo šengenský prostor, než mohli požádat o další výzum. To tady ovšem nastaveno není, což znamená, že když někdo získal první výzum v šengenském prostoru, by ani nemusel opustit šengenský prostor, aby požádal o další výzum. Takže by to vlastně mohl být takový systém eh, trvalého pobytu. Takže bych se chtěl obrátit na komisi, zda jsem se spletl, nebo jestli tomu dobře rozumím, protože když to vezmeme doslova, tak ten závěr, který si z toho beru, je, že to opravdu může být určité něco jako povolení k trvalému pobytu. Potom další věc snížení eh, z dvou týdnů na deset dní. Eh, někteří říkají, že už v tuto chvíli je to krátká lhůta. To je otázka. Potom kategorie návštěvníků, kteří již nemusí eh, platit za výzum. Proč to tady není stanoveno, eh, aby to bylo zdarma? Tady je tolik eh, kategorií, kdy lidé nemusí tedy za to nic platit, tak já nevím, proč tady vůbec to ustanovení je. Potom stejná věc se týká také délky pobytu, eh, která by mohla být obnovována stejným způsobem jako v předcházejícím případě eh, během období pěti let. Zůstane, a tady je otázka, jestli se celý ten proces musí začít od začátku, nebo jakým způsobem je to tam nastaveno. Nepochopil jsem eh, důsledky tohoto ustanovení. Prosím, aby to bylo vyjasněno, protože jinak budeme v takové situaci, že by to v podstatě umožnilo eh, trvalý pobyt v Evropské unii. Potom tady je spolupráce, eh, zdravotní pojištění. A poslední otázka, velmi konkrétní otázka na komisi. Um, já mám pocit, že eh, reforma kodexu víz je s tím spojená. Cestovní víza to je nový návrh a já si říkám, proč by komise nemohla navrhnout něco, co by se týkalo také humanitárních víz. To je vše, co jsem chtěl říci za skupinu ALDE. Děkuji. Děkuji, měl jsem naznačit, že jste také stínový zpravodaj za ALDE. Já eh, nyní uzavírám eh, seznam přihlášek do diskuse. Poslední je paní Meyers a každý až ehm, po její eh, jméno nebo po ní bude mít možnost promluvit, ale pak už další přihlášení ne, protože bychom neměli čas na další body. Další je paní Tomačič. Děkuji. Předně bych chtěla poblahopřát panu Otřejovi za prezentaci, kde skutečně poukázal na hlavní um, aspekty nového víza. Návrh předložený v dubnu 2014 Evropskou komisí usiluje o zkrácení a zjednodušení uh, postupu pro ty, kteří chtějí krátkodobě přijet do EU a přináší to uh, um, samozřejmě snížené náklady, ale zachovává to bezpečnost. V této chvíli neexistuje šengenské vízum nebo šengenské vízum eh, neumožňuje pobyt delší než eh, tři měsíce na šengenském území a tím ztrácíme potenciální návštěvníky a také eh, dochází k ekonomické ztrátě. V tomto ohledu vítám vznik nového cestovního víza. Tam je snaha zacelit tu stávající mezeru, která Eh, neumožňuje eh, lidem eh, cestování po Evropě v době delší než 180 dní. Eh, toto usnadnění eh, také přispěje k eh, zvýšené návštěvnosti, ekonomické činnosti, nárůstu zaměstnanosti, zejména ve službách, gastronomii a tak dále. Evropa potřebuje chytřejší vízovou politiku, musíme přilákat více turistů, umělců, vědců, sportovců. To podpoří naši ekonomiku, bude vytvářet, vytvářet nové pracovní pracovní místa a přitom zůstane zachována vysoká míra bezpečnosti na hranicích. Nedávná studie zadaná komisí ukazuje, že v roce 2012 6,6 milionů potenciálních cesto, cestujících z Číny, Ruska, Ukroj, Ukrajiny, Jižní Afriky, Indie a tak dále byli vlastně pro Evropu ztraceni eh, vinou komplikovaných vízových postupů. Tady je tedy naděje, že eh, tento nový eh, režim povzbudí příslušníky střední třídy strávit své dovolené právě v Evropě.

i moje země eh, z toho bude mít velký prospěch a naše turistická asociace to vítá. Skutečně chytřejší vízová politika přispěje k růstu evropské ekonomiky a přitom zůstane eh, zachována kontrola hranic, ale také přístavu. Eh, vítám toto cestovní výzum, ale přesto ještě tady jsou určité bezpečnostní otázky, které je nutno vyřešit. Například by bylo nutné nutné, aby systém zajistil adekvátní koordinaci se stávajícími bezpečnostními mechanismy EU a se systémy výměny informací, jako například se šengenským a vízovým informačním systémem. Také je nutno vytvořit jasný systém o tom, jaké možnosti mají členské státy při uplatňování výjimek ve vztahu k některým členským státům. Děkuji a chtěl bych požádat kolegy, aby se drželi časového limitu dvou minut. Děkuji, pan Kvejo. Já se pokusím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, kolegovi, panu Brice Hortefe, eh, za jeho vynikající pracovní dokument, který je velmi dobrým základem pro téma, které je podle mého názoru velmi důležité. Myslím si, že má pravdu, když zdůrazňuje okolnosti, Máme tady do určité míry určitou právní fixy, protože neexistují nástroje na to, aby bylo možné efektivně kontrolovat zda je možnost ověřit, jestli lidé dodržují lhůty, které stanoví zákon, protože pracujeme nebo protože jde o prostor bez vnitřních hranic. S čím souhlasíme s panem zpravodajem a ve kterých věcech mám jiný přístup. Já si myslím, že pan zpravodaj má pravdu, když říká, že je potřeba analyzovat dopady na bezpečnost. A myslím si, že má také pravdu, když říká, že je potřeba provést nezávislé hodnocení situace, abychom zjistili, zda to bude mít ekonomické pozitivní dopady. A souhlasím s panem zpravodajem také v tom, že je potřeba eh, požadovat tuto nezávislou studii. Gerard Dupré má pravdu, možná, že je tady příliš optimistická prognóza, pokud jde o pozitivní dopady na trh práce, ale možná že jsou tady eh, také velké příliš velké obavy, pokud jde o úředníky, protože si myslím, že to nespůsobí eh, příliš velký nárůst objemu eh, práce, eh, pokud jde o víza. Já pocházím z Portugalska, kde je opravdu velký cestovní ruch a tady se ukazuje, že pokud jde například o okružní plavby, tak tato myšlenka by mohla být dobrá nejenom pro ty turisty, e, kteří musí mnohokrát překročit evropské hranice ve všech e, přístavech, e, kam doplují, ale také i pro ty, kteří pracují na, vlastně na těchto lodích, které poskytují okružní plavby. Tyto víza by možná mohl, tato víza by možná mohla situaci vyřešit. A jinak, pane předsedo, si myslím, nebo doufám, že komise nám odpoví na všechny ty otázky. Pan Kosta je velice kompetentní v této oblasti a vždy s radostí nasloucháme jeho vysvětlením. A jinak eh, si myslím, že pan Ortefe má pravdu, když je obezřetný, pokud jde o otázku bezpečnosti, ale na druhé straně eh, chci zdůraznit, že nesmíme z Evropy dělat opevněnou pevnost a jak říkal pan Dupré, měli bychom umožňovat přístup těm eh, občanům, kteří sem přichází z třetích zemí s dobrou vůlí. Děkuji mm, Carlosi a Nyní další řečnice. Pane předsedo, já jsem chtěla vystoupit k humanitárnímu vízu, protože se mi zdálo, že ta diskuze je společná, takže se omlouvám a vystoupila bych později, až pan Agiles, Agil Robes bude mít své vystoupení, tak k tomu se potom vyjádřím. Um, uh, one, you, would you like to just... Hlásíte se? Ano. Je mi eh, líto, že došlo k určitému eh, nedorozumění, protože v mém eh, požadu jednání se napřed mělo prezentovat, měl prezentovat vízový kodex a pak až cestovní vízum ten vízový kodex Unie je to prvotní, to druhé je teprve doplněním. Takže mm, já jsem ještě nepředstavil ten vízový kodex. Pokud eh, je ale tady společná debata k oběma bodům, tak jsem eh, napřed já měl mít eh, příležitost odprezentovat ten vízový kodex Unie, tak abychom mohli potom správně posuzovat interakci mezi těmito dvěma aspekty. Takže já to pouze zhrnu. Myslel jsem, že eh, k tomu budu vyzvat následně, ale eh, zřejmě ne, tak eh, bych to učinil nyní. Za prvé, my jsme si vzali určitý čas na tu spolupráci na cestovním vízu, protože mandát Evropského parlamentu v současné legislativě mm, hned eh, nezačal, takže nám trvalo, než jsme se rozběhli, než se naše práce rozběhly, ale jsem optimistou, že budeme postupovat v souladu s časovým harmonogramem. Za druhé, plánujeme uspořádat slyšení odborníků v LIBE výboru v červnu, tak aby zúčastněné strany eh, se také dostaly eh, k slovu což je také velmi důležité, jak určitě pochopíte, tak, abychom naplnili eh, cíle eh, zakotvené v smlouvě o fungování Evropské unie. Máme samozřejmě na mysli článek 77 eh, právního základu, tedy volný pohyb osob v prostoru svobody a bezpečnosti Evropské unie. Vízový kodex, alespoň to napovídá moje osobní zkušenost, je velmi sofistikovaná odborná materie, ale je to také politická otázka, protože se dotýká podstaty vztahu se třetími zeměmi. Jde o politiku Evropské unie ve vztahu které uplatňují členské státy skrze konzulární orgány ve třetích zemích a jde také o imič, kterou eh, promítá Evropská unie do zahraničí. Jde o rozvoj kulturní vědecké výměny a jde samozřejmě také o ekonomický růst. Jde samozřejmě o bezpečnostní rozměr také a neposlední řadě je zde i humanitární aspekt externích nebo vnějších vztahů Evropské unie s třetími zeměmi, pokud jde o občany třetích zemí, kteří eh, klepou na dveře našich vnějších hranic. My navrhujeme posílení všech těchto prvků, všech těchto součástí této skladačky. Schengenský prostor bez vnitřních hranic vyžaduje účinnou hraniční ostrahu, která bude posílena také e, solidní vizovou politikou. Tady máme vizový kodex, který je účinný e, z roku 2009. Je to nařízení 110 lomeno 2009 Parlament a rada o tom eh, spolu rozhodovali. Rozhodovali o podmínkách a postupech vydávání víz členskými státy, respektive konzulárními orgány členských států EU. tím se také přispívá, když tedy nyní odstraníme eh, tu účast konzulárních orgánů, tak situaci zjednodušíme, ale podle hodnocení Evropské komise se zjistilo, že implementace postupu nebyla dosud optimální, dochází k nedostatkům, potížím, jak to naznačuje zkušenost a bylo Eh, rozhodnuto o předložení aktualizované, přepracované verze, která by mohla vyřešit problémy vyplývající eh, z této situace. Hlavní problémy jsou dvojího rázu. Za prvé, situace, kdy konzuláty eh, neaplikují vizový kodex korektně a úplně. Takzvaný outsourcing jsem se zde uplatňuje. Kodex měl být nástrojem vlastně poslední možnosti, ale v praxi se stal normálním postupem. tom musíme mít jasno a měli bychom vyzvat komisi, aby plně využila svou moc a zajistila úplnou aplikaci tohoto kodexu. To znamená, počínaje řízením pro porušení eh, eh, nařízení. Ten outsourcing měl být eh, mimořádný nebo výjimečný, ale stal se pravidlem. Za druhé je zde problém nesprávného výkladu, Eh, je, dochází k eh, přílišnému eh, osobnímu uvážení nebo své voli, která nahrazuje uplatňování pravidel v některých členských státech a to je skutečně závažné. To znamená, že žadatelé o výzum, kteří cestují do jiných členských zemí, respektive Um, konzulátů členských zemí ve třetí zemi, navzdory tomu, že jiná členská země nebo konzulát jiné členské země je um, v jeho domovské zemi přítomna. Takže nedochází k tvorbě synergií mezi diplomatickými kapacitami Evropské unie, členských států Evropské unie. Kromě všech těchto nedostatků Eh, ale tady máme co dočinění s lidskými příběhy nebo tragédiemi, které musíme řešit. Jsou zde skutečně životní situace, které jsou problematické a měly by se společným úsilím řešit. A právě přepracováním eh, toho kodexu bychom mohli usnadnit eh, mnoha lidem životy lidem, kteří skutečně čekají na Prahu Evropské unie a chtějí do ní vstoupit eh, zcela eh, legitimně a opakovaně z dobrého důvodu, aby mohli rozvíjet své aktivity na území Evropské unie. Takže bychom se měli vyhnout té imidži, která je už rozšířená, že postupy jsou zdlouhavé, těžkopádné a nákladné. Tato přídavná jména se opakují neustále. Zdlouhavé, těžkopádné a nákladné postupy. Získat vizum je zdlouhavé, těžkopádné a nákladné a proto by komise měla usilovat o usnadnění bez negativního dopadu na bezpečnost. Takže měli bychom vlastně oslavovat a uvítat tento přístup. Měli bychom předložit tuto přepracovanou verzi, včetně větší míry pružnosti. Mělo by dojít ke zrušení pravidla, že ten žadatel by měl být fyzicky přítomen na konzulárních úřadech, tak aby mohlo být využito moderních technologií za účelem usnadnění situace, aby eh, nebylo nutno být fyzicky přítomným na těch úřadech aby došlo ke kratším eh, prodlevám. Eh, také eh, otisky prstů by měly být umožněny, usnadněny. To vše by mělo být založeno na spolehlivých informacích a s pomocí moderních aplikací. Takže tento návrh je nutno uvítat, měli bychom na něm dále pracovat. Závěrem bych chtěl ještě se zmínit o humanitárních eh, eh, vízech. To je něco, o čem opakovaně přemýšlím a na čem pracuji a dospěl jsem k názoru, že eh, tato revize vízového kodexu by nám měla také umožnit posoudit, zda máme nebo musíme něco s tímto nástrojem učinit, abychom usnadnili získání humanitárních víz. Důvod je zjevný, protože čelíme s nepřijatelným mm, umíráním lidí eh, v mořích, protože prostě selháváme. Eh, rada dělá příliš málo a měli bychom uvažovat o tom, co učinit, když máme možnost spolurozhodování v Evropské unie. Myslím, že eh, je nyní šance učinit vše, aby došlo k zabránění eh, další ztrátě životu na mořích jsou zde ustanovení ve stávajícím vizovém kodexu, které která umožňují eh, humanitární víza, ale důvody nejsou jasné, podmínky nejsou jasné. Je zde možnost eh, odchýlit se od požadavků eh, v případě humanitárních potřeb, ale není to propojeno s pravidlem, že to bude také důvod pro poskytnutí humanitárních víz, i když je zde celá řada usnesení schválených Evropským parlamentem, například nad rámec ještě článku 19 a 15 stávajícího vízového kodexu. Tam se uvažuje o možnost vydat humanitární vízum s omezenou územní, územní platností, když eh, eh, to země, ta příslušná země eh, uzná za vhodné. Brazílie to takto dělá. Proč bychom to nemohli dělat také my? Takže závěrem spolupráce mezi konzuláty a usnadnění překonávání této, eh, tohoto zdlouhavého a těžkopádného postupu je něco, co řeší eh, tento materiál o novém vízovém kodexu a já samozřejmě budu ochotně spolupracovat s panem Ortfejem a dalšími stínovými eh, zpravodají a všemi ostatními, tak eh, abychom dospěli k nejlepšímu možnému řeče, řešení. Děkuji a omlouvám se zpravodajům za to, že jsem eh, prohodil pořadí jejich vystoupení. Nyní požádám pana Otvoje, aby reagoval na toto shrnutí pana Lopeze Aguilara a pak další kolegyně zareaguje na humanitární eh, výzum. A prosím všechny, abyste dodržovali časový limit minuty, maximálně dvou minut, protože ještě musí vystoupit komise. A pak ještě máme zde tři další řečníky, kteří se přihlásili a budou mít návazně možnost ještě vystoupit v debatě. S tím, že každý musí dodržovat minutový až dvouminutový časový limit, aby se dostala na řadu i komise. Takže pan Ortfej má slovo. Pane předsedo, děkuji. Chtěl bych omluvit pana kolegu Beckera, který tady není a který měl vystoupit. A já bych chtěl tady zmínit některé jeho obavy. Pan Becker by chtěl poděkovat eh, panu eh, Lopezi Aguilerovi a všechny, kteří na tom spolupracují. Podporuje přístup pana zpravodaje, že je potřeba nechat určitou manevrovací eh, marži konzulátům, pokud jde o žádost o víza a i o ten požadavek osobního zastoupení. Uh, jsou to členské státy, které zajišťují eh, tyto konzulátní služby v třetích zemích a proto by pana Beckera zajímalo, jak je to tedy s tím zkrácením té lhůty, pokud jde o víza zajišťovaná nebo vydávaná přímo na hranicích. Pan Becker by chtěl uvést ve svém dokumentu, že takový postup by neměl narušit obecný proces udělování víz. Potom otázka další, jak zajistit, že osoby, které budou žádat o toto výzum, neopustí členský stát, který jim již eh, to výzum udělil. Konzuláty většinou potřebují 14 dní na to, aby eh, tu operaci provedli, takže jak je možné eh, to stihnout za menší dobu? Dále, Evropská komise by se měla vyjádřit na všechna ta zmíněná témata, například právní překážky pro eh, udělování humanitárních víz před výborem Libe. Musím opustit toto jednání, protože máme volby v našem departmánu za 14 dní a proto se musím vrátit do své země. Chtěl bych ovšem zopakovat svou otázku nebo prozbu o analýzu dopadů a chci poděkovat Fernandovi, protože on hovořil o tom, že se e, příští měsíc zorganizuje slyšení a já si to sdílí. Myslím si, že je to potřeba. Je potřeba, abychom využili expertízu těch, kteří provádí tuto legislativu a um, také těch, kteří to využívají. Já se velice oblí, omlouvám, ale opravdu mám povinnosti a musím opustit tuto schůzi. Všichni, kteří budou mít otázky, ať se prosím obrátí na mou kancelář a já co nejrychleji vše zodpovím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a ještě jednou se omlouvám eh, za to, že jsme změnili pořad jednání. Eh, dále má slovo eh, další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Reforma víz představuje opravdu klíčovou reformu, která zlepší atraktivitu Evropské unie a zároveň se zachová integrita šengenského prostoru. Já osobně si nepřeji Evropu, e, která by byla opevněná, ale pro otevřenou Evropu. Pokud jde o humanitární víza, je to pro mě velmi důležité a děkuji e, panu Aquilarovi za jeho intervenci, jeho vystoupení. A jsem také vděčná za tu studii, kterou jsme si mohli přečíst a která nám bude prezentována. Členské státy by měly mít eh, humanit, nástroj humanitárních víz, eh, jsou vázáni asilovými eh, mezinárodními povinnostmi. 90% těch, kteří potřebují mezinárodní ochranu, musí riskovat svůj život, aby se dostali na náš kontinent a dnes dopoledne jsme opět Ehm, v televizi, ve zprávách mohli vidět, eh, k jakým dochází tragediím ve Středomoří. A tady, jak si přehlížíme kořen toho problému, nemožnost legálně se dostat eh, do Evropské unie pro žadatele. Eh, teď bychom díky humanitárním vízům měli tento problém překlenout v vízovém kodexu, eh, tedy bychom měli učinit tento krok, aby právo na azyl už nebylo pouhou eh, iluzí. Mám několik otázek, například na radu. Zajímalo by mě, eh, zda se členské státy již hýbají, eh, pokud jde o tuto věc. A dále komise, eh, chcete mít tedy závazné ustanovení o humanitárních vízech v rámci hm, kodek, reformy kodexu víz. To tady říkal pan, nebo o to žádal pan Avranoplux. Děkuji. Děkuji rychlou reakci od pana Koelia, prosím. Jedna minuta možná. Děkuji. Chci ještě eh, říci eh, Lopezu Aguilarovi, že mu děkuji za práci a sdílím jeho připomínky eh, k tomu outsourcingu. Je to ostuda, že několik členských zemí toho používá nedobrým způsobem. Ještě bych chtěl dodat, že musíme zajistit, aby provádění vízového kodexu bylo konsistentní v celé Evropské unii. Je to zásadní, abychom eh, zajistili vzájemnou eh, důvěru. A proto je nezbytné, aby eh, skutečně to, ten vízový kodex byl konzistentně aplikován. Nicméně je také nezbytné, abychom měli mechanismy eh, kontroly této aplikace, tohoto provádění. Musíme být schopen vynucovat také tato pravidla. Eh, nový šengenský eh, mechanismus umožní více nestranného hodnocení než kdykoliv předtím. Věřím, že po první kole evaluace budeme schopni lépe posoudit, zda je zapotřebí dalších změn. Máme zatím eh, k dispozici všechny nástroje. Chci také zdůraznit význam BIS eh, není časté, že existují návrhy, které nám umožňují plně využít stávajících systémů. Musíme brát eh, samozřejmě v potaz stávající databáze a vyměnu informací. Věřím, že bychom měli maximálně využívat VIS v tomto ohledu. Děkuji vám. Děkuji Carlosi a nyní eh, v rámci debaty vystoupí paní Kela. Děkuji a děkuji také zpravodajům. Ano, sdílíme názor, který zde byl vysloven, že pro cestující by eh, měl být vstup do EU usnadněn, ale to by nemělo platit pouze pro vysoce příjmové skupiny, ale také pro e, studenty, e, mladé lidi, cestovatele. I oni by uvítali usnadněný vízový režim. Takže musíme zvážit všechna možná opatření. Sdílíme řadu uh, Eh, bodu návrhu komise, ale také sdílíme určité zneklidnění zpravodaje, pokud jde o outsourcing. Skutečně je to velký problém a nemyslím, že je užitečné, že komise tato ustanovení jednoduše eh, eh, vypouští. Měli bychom být přísnější v oblasti outsourcingu a pro nás je také humanitární výzum velmi důležitý aspekt. Je to možné, jak už bylo zdůrazněno, ale příliš málo členských států toho využívá. Myslím, že je to nástroj, který musíme využívat, aby lidé mohli cestovat bezpečně a bezpečně vstoupit na území EU. Tady nemusíme hledat e, složitá řešení nebo zadávat studie. Je to možné a členské státy by toho měly využívat. Souhlasím také s panem Aguilarem, pokud jde o harmonizaci přístupu k humanitárnímu vízu. A jsou zde také příklady, například Brazílie, která to velmi úspěšně uplatňuje, například ve vztahu k syrským uprchlíkům, ale také bychom měli myslet dopředu a e, právě se zaměřit na ten syrský případ a syrské uprchlíky. Měli bychom zajistit přístup pro tyto lidi zcela bez vízových eh, požadavků, protože v některých eh, případech eh, by to mohlo být užitečné, v jiných případech zase by ehm, bylo eh, zapotřebí uplatňovat humanitárních víz. Takže doufám, že se nám podaří to posunout vpřed díky tomuto návrhu. Děkuji, paní Svinberg. Tak, ordförande. Jag ska hålla mig till talartiden. Jag kom... Děkuji. Já dodržím řečnický čas. Takže myslím, že jsme chtěli mluvit o humanitárních vízech. Možná, že jsem něco přeslechla, ale podívám se teď na toto téma, ale doufám, že dostanu třečnický čas také k bodu 6. Nebo to mám zhrnout. Myslím, že to jsou určitá nedorozumění, jak postupovat. Takže vízový kodex a doufám, že i k šestce a kosmičce dostanu čas. Vízový kodex. Pokud jde o bezpečnostní aspekty, tak zůstaly zcela stranou. Ptám se, jestli jste je zkoumali, jestli máte představu, co lze udělat pro bezpečnost a jsem proti tomu, aby tam třeba není eh, nemocenské pojištění. Jak si to představujete? A pak otázka analýzy pro všechny osoby, které požádají, ale potřebujeme také odhalit nelegální eh, cestující, protože do EU přicházejí lidé, které nelze kontrolovat ilegálně, třeba i teroristé. A pokud jde o rodinné příslušníky v šengenské oblasti, je tam možné překročit tu stanovenou dobu, to znamená zůstat déle jak už jsem říkala, zejména bezpečnostní aspekty jsou důležité. Thank you, Mrs. Mayer. Děkuji, paní Mayer. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Já mám několik připomínek. V tuto chvíli si myslím, máme dost možností pro obchodníky i další, aby přijeli do EU. A já si nemyslím, že bychom měli příliš riskovat, protože cestovní víza jsou možností a pro ty, kteří chtějí zůstat déle, než kolik je běžné v EU. A pokud jde o pohyb v šengenské oblasti, eh, cestování tam a zpět, to ilegální imigranti eh, opravdu by neměli mít šanci. Takže ten návrh komisi znamená bez, komise znamená bezpečnostní riziko z tohoto hlediska. Pokud je o důchodce, pokud je o turisty, o studenty, to je všechno hezké, ale když se sem dostanou ti lidé a zůstanou déle, než kolik je dovoleno a najdou si prostě bydlení, kdo to odhalí potom, jak budou státy schopny toto odhalovat. Thank you. Um, we have... Děkuji, máme tady dva další řečníky. A, a potom a, také tedy komise a já výjimečně tady jim dám slovo paní Stevens. Teď dám slovo paní Stevens, to je stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. My v EKR obecně vítáme. Návrh Evropské komise zahrnuje velmi solidní prvky, e, díky kterým e, bude každodenní výzový proces rychlejší. Eh, máme webovou stránku s konsolidovanými informacemi. Měla by tam být možnost využívat elektronický formulář, to vítáme, a i tedy možnost používat třeba Skype k rozhovorům, pohovorům. Eh, Mělo by to umožnit usnadnění návštěv eh, rodin a i turistů eh, v Evropě. Eh, jinak jsme odhalili čtyři otázky v návrhu Evropské komise a také v pracovním dokumentu zpravodaje zrušení povinnosti zdravotního pojištění, zrušení pravidelných cestujících registrovaných v příslušném rejstříku ehm, budou zproštěni povinnosti ehm, některých, některých povinností. Potom eh, dočasný eh, vízový režim, eh, takzvaná golden víza a potom záměr zpravodaje přesunout se směrem k možnosti uh, vydávat humanitární víza. Všechny tyto čtyři věci, které jsem zmínila, znepokojují naši skupinu. Ovšem, eh, kvůli tomu, že nemám čas, tak se pouze zaměřím na dva poslední body. Nejprve, pokud jde o Golden Visa. Turecko bylo vyzváno, aby sladilo svou vízovou politiku eh, s vízovou politikou EU a aby zrušilo vydávání víz na hranicích. Turecko to učinilo a proto je zvláštní, že komise by nyní chtěla opět zavést tento systém eh, například v Řecku podle těch pilotních projektů. Jeden šengenský stát by potom mohl autonomně a bez eh, jakýkoliv podmínek rozhodovat, v, pokud jde o náhodnou skupinu osob, komu vydají víza do celé šengenské oblasti. Eh, jediná povinnost má být, že ty lidé se vrátí do své země původní, ale jak to můžeme zaručit, když to neprověříme? Je to bez eh, nějakých předchozích procesů a dokumentů. Měli bychom mít na paměti, eh, že tato víza jsou spojena s otázkou, jak posoudit záměr cestujících, že skutečně chtějí opustit šengenský prostor. No, dále jsem trochu znepokojena, pokud jde o názor zpravodaje, že bychom měli zvažovat možnost udělování humanitárních víz. Zcela si uvědomuji, pane předsedo, že budeme diskutovat ještě později během dnešního dne o této otázce, až bude prezentována studie o humanitárních vízech. Však, přesto bych však chtěla vystoupit již v tuto chvíli s naším názorem, že toto není vhodný nástroj pro eh, přesídlování a přemístování uprchlíků. Eh, myslím si, že tuto věc bychom měli zvážit odděleně od reformy víz. Jinak podporuji myšlenku uspořádání slyšení eh, k těmto vízům, k humanitárnímu vízu a cestovním vízům. Eh, dobře, stínovi zpravodajové samozřejmě vždy mají možnost vystoupit, někdy tady nejsou na počátku diskuze. Bylo by dobré, kdybyste nám příště dali vědět, kdy přijdete. Vy jste tedy zpravodajkou pro EFDD. Prosím dvě minuty a potom dám slovo komisi. Presidente, proverò a rientrare nei tempi. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se dodržet čas. Nejdříve chci poděkovat zpravodaji panu Aguilarovi, sdílím jeho názor, eh, také pokud jde o připomínky a pokud je o usnadnění eh, a vízový kodex, tak tady dojde ke zlepšení, to je pravda, a máme tady také lepší aplikaci. Ale pokud jde, jak říkal kolega, o humanitární oblast, i tady bychom to měli zohlednit, protože přicházejí migranti eh, přes středozemní moře a bohužel jsou tam každoročně tragédie. Podle mého názoru to, co tady vypracovala komise, je rozporuplné, protože komise je proti protože je to otázka eh, možnosti záchytu migrantů a když se podíváme na argumenty, jako je Dublinská konvence, Dublinská úmluva, tak si uvědomíme, že to sdílení eh, tohle zátěže nebo toho břemene se často nezohledňuje. Je to otázka možnosti eh, šengenských víz pro humanitární účely, tak, jak je známe. Eh, je to otázka humanitární ochrany a možnosti požádat o tuto humanitární ochranu. A stále více lidí přichází přes moře a pobřeží aby si požádali o víza v příslušné zemi. Potřebujeme společné nástroje, potřebujeme vízový kodex. Pokud jde o cestovní eh, víza, dovolte mi krátkou připomínku. Myslím, že je to určitě užitečný nástroj, protože zaplňuje ten prostor, to vákuum. Je to otázka legitimních zájmů. Pobývat v EU déle než 90 dnů, studenti, umělci, obchodníci. Pro ně je to nástroj, který podle mého názoru zvyšuje bezpečnost a nepodkopávají, tak jak tady řekli někteří kolegové a jak říkal také zpravodaj. Pokud je o úpravu pro cestování těchto lidí, komise jasně řekla, že tady by to mělo pozitivní dopad na ekonomiku a riziko, že by přišli teroristé v rouše umělců je malé. Děkuji a nyní dávám slovo komisi panu De Prosím. Děkuji, pane předsedo. Přímě řečeno jsem trochu zoufalý. Nejsem silný v matematice, ale myslím, že alespoň 25 důležitých otázek a podnětů tady zaznělo. Nejsem si jist, kolik času mi vůbec přidělíte, abych na to zareagoval. My budeme mít ještě další debatu, říká předseda ale zoufalá komise to je vůbec zajímavý pojem, zajímavá představa ale je součástí našeho popisu práce učinit komisi zoufalou. Takže kdybyste snad mohl jenom odpovědět na klíčové body, které zde zazněly z úst zpravodajů a prostě být kreativní. 8-9 minut máte k dispozici, snad se můžete pokusit. A jen chci připomenout, že budeme mít ještě další debaty, další výměny názorů. Možná, že bude užitečné, když řeknu, že 16. a 17 června bude další prezentace návrhu, dále bude debata o pozměňovacích návrzích a další diskuse v září a v říjnu. Takže 8 až 10 minut vám dávám k dispozici. Uvidíme, jak uspokojíte tazatele. Prostě začněte a mluvte. Je to skutečně velmi komplexní debata a eh, skutečně eh, padlo mnoho otázek já jsem je eh, zaznamenával, takže vás budu kontrolovat. Děkuji, pane předsedo, jste velmi laskav a nevím, jestli jsem díky vám méně zoufalý. Ale každopádně chci poděkovat zpravodajům za velmi eh, zajímavou diskusi, kterou už eh, jsme měli. Myslím si, že ty dvě zprávy, ty dva pracovní dokumenty, které máme před sebou, jsou dobrým základem pro další práci na návrzích komise. Snad napřed několik slov k vízovému kodexu, protože komise s radostí bere na vědomí, že pan López Aguilar souhlasí s tím základním přístupem komise. Je zde několik témat, jako například eh, onen outsourcing, k němuž se vyjádřilo několik členů výboru, že to je eh, velký problém. To si komise nemyslí. Outsourcing má své velmi pozitivní dopady, zejména pokud je o žadatele o víza, protože outsourcing umožňuje eh, aby se úřady přiblížily k žadatelům a nemusíme mít všude konzulární úřady v hlavních městech nebo ve všech zemích. Takže věřím jménem komise, že bychom outsourcing eh, jako takový neměli vnímat jako problém. Ale v naší přepracované verzi eh, jsme zakotvili eh, povinnost členských států ročně podávat zprávu o využívání outsourcingu a také o kontrole outsourcingu to znamená kontrola jejich poskytovatelů vnějších služeb. To je povinnost, která není zakořena ve stávajícím vizovém kodexu a pomůže nám to při kontrole, zda outsourcing funguje v souladu s těmi právními eh, závazky. Snad ještě bych se měl zmínit o tom cestovním eh, vízu, závěrem se zmíním i o humanitárním vízu. Spravodaj ve svém pracovním dokumentu přináší řadu eh, skutečně oprávněných otázek. Eh, velmi stručně bych jménem komise řekl, že na ně máme velmi dobré odpovědi. Spravodaj mm, přišel s otázkou, zdali nevytváříme Is clearly no, and I would say perhaps one should reflect on the current situation. Eh, chaos. Já bych řekl, že stávající situace je chaotická. Všichni souhlasíme, že existují kategorie občanů, které mají legitimní zájem eh, na tom, aby eh, přijeli do evropského šengenského prostoru na dobu delší než 90 eh, dní v rámci těch 180 dní. To můžou být umělci, věci, sportovci. Nikdo ne, nerozporuje eh, jejich legitimní zájem. Eh, dnes nemáme žádný legální nebo právní rámec, který, by to zajišťoval. Členské státy vydávají šengenská víza a to následně na devět měsíců na rok a někdy jsou takto vydána až čtyři šengenská víza, ale to není v souladu s AKI. Znamená to čtyřikrát podání žádosti a čtyřikrát musí konzulární úřady eh, vyřizovat tyto žádosti. To je pouze jeden příklad. My to chceme nahradit jedním vízem, který pokruje celou celé to časové období až po dobu jednoho roku. Pokud je o ten právní základ, nechci se pouštět do dalších detailů, ale v Lisabonské smlouvě omezení krátkodobého pobytu na šengenském prostoru na tři měsíce bylo vypuštěno. Má to účel a sice umožnit eh, upravovat situaci lidí, kteří chtějí eh, přijet do šengenského prostoru na delší dobu než na těch tradičních na ty tradiční tři měsíce. Takže komise nepochybuje o tom, že skutečně máme právní základ. Dále padla otázka o hodnocení dopadu a pan Očej eh, trvá na zpracování nového hodnocení dopadu. Pane předsedo, tady bych navrhl, že bilaterálně to projednám se zpravodajem tak abychom probrali, co obsahuje stávající hodnocení dopadu. Samozřejmě hodnocení dopadu musí být co nejvíce založeno na důkazech. My jsme se proto ptali zástupců různých sektorů, jaké jsou náklady absence cestovního víza. A tato čísla jsou využita ve studii, a, ale nejenom ta Máme také celou řadu dalších číselných údajů, která, eh, které byly použity v tom hodnocení dopadu a samozřejmě rád to panu Ortfejovi vysvětlím mm, na bilaterální bázi. Takže nevěříme, nemyslíme si, že je nutno zpracovat nové hodnocení dopadu. Také bezpečnostní otázka zde zazněla. Někteří tvrdili, že cestovní výzum otevírá eh, nové eh, dveře pro ilegální migraci. Tady bych eh, chtěl poukázat, abyste se podívali na podmínky, které musíte splnit, abyste to cestovní výzum získali. Jsou mnohem přísnější, mnohem náročnější než podmínky pro získání normálního šengenského víza. Myslím, že kdo chce podvádět a kdo se chce dostat eh, dovnitř na základě víza a pak eh, ten pobyt přetáhnout, tak eh, ten se o to pokusí normálním šengenským vízem a nebude usilovat o toto cestovní vízum. Mimochodem, pokud jde o bezpečnost, tak bych měl obrátit vaši pozornost i na skutečnost, že dnes lidé, kteří přijdou bez víza na základě krátkodobých, eh, na, pro, na krátkodobé pobyty, na základě bezvízových dohod, mohou na dobu neurčitou zůstat v šengenském eh, prostoru. Jsou tady eh, lidé eh, ze zemí, s nimiž byla zrušena vízová povinnost ještě v 50. 60. Eh, eh, letech a někteří zůstávají i 63 měsíců v Evropě a to na základě krátkodobého víza. To je systém, který je celý, zcela nelogický. Mm, ty bilaterální dohody uzavřené před věky by skutečně neměly být rozhodující. My tady neodsuzujeme ty bilaterální dohody. Chceme pouze vypustit to ustanovení, které praví, že členský stát může prodloužit pobyt v šengenském prostoru na dobu definovanou v bilaterálních dohodách. Na základě starých bilaterálních dohod a to jsou bilaterální dohody, které eh, vstoupily v platnost ještě před eh, vstupem v platnost šengenského prostoru. Takže pokud jde o ty problémy eh, se vnějšími vztahy, tady musím říci, že většina dotčených třetích zemí neradí svým cestujícím, aby využili ty bilaterální smlouvy. Japoncům, Číňanům říkají, chcete-li do Schengenu, tak na tři měsíce, ne více i když na základě starých bilaterálních dohod by mohly eh, zůstat déle. Takže dopad eh, neodsouzení eh, těch bilaterálních dohod, ale omezení krátkodobých pobytů a vypuštění článku 20 odstavce 2 určitě nevede k žádným dramatům. A pak ještě poslední věc k humanitárním vizům. vizům. Jak víte, komise skutečně uvažuje o právních způsobech, jak umožnit lidem, kteří z materiálních důvodů to potřebují, vstoupit na území Evropské unie. Možná, pane předsedo, bychom raději měli hovořit o humanitárních povoleních, protože velmi často, když hovoříme o humanitárních vízech, tak si myslíme, že právě řešením jsou šengenská víza. Je mi velmi líto, pane předsedo, ale toto není stanovisko komise. Šengenská víza existují pro účely krátkodobých pobytů. Jestliže někdo potřebuje ochranu, tak to nezapadá do krátkodobého pobytu. Oni usilují o ochranu dlouhodoběji a šengenská víza nejsou na to vytvořena. Chcete-li přijet na krátkou dobu, tak eh, musíte podat žádost u členského státu cílového. To znamená, že ten dotyčný si může vybrat ten členský stát, který nabízí nejvyšší míru ochranu a pak řekne, tam podám žádost o šengenské vízum a ta země to musí přijmout. Máme pak eh, vytvořit eh, kvóty pro vydávání šengenských víz tohoto druhu, anebo celý svět bude moci žádat o šengenská víza v této zemi. Takže souhlasím, musíme uvažovat o humanitárních eh, povoleních pro vytvoření právního přístupu, ale nevěříme, že to zapadá do kontextu přepracovaného vízového kodexu. Tam řešení nenajdeme. Děkuji. I mean, thank you. Děkuji. Ano. S ohledem na tu dnešní diskuzi, eh, ta byla velmi intenzivní a odráží význam této záležitosti. S ohledem na to vše bych chtěl tedy zorganizovat eh, další debatu. Tak, jak jsem říkal v tom harmonogramu, bylo by dobré, kdybyste se k nám vrátil a opět eh, pohovořil o těch věcech, které jsme tady zmínili. Samozřejmě budeme ještě diskutovat o, humanitárním, eh, o humanitárních vízech a vy byste potom možná mohli ještě doplnit ty věci, na které se kolegové budou ještě ptát. V tuto chvíli nemáme čas. Naplánujeme tedy další výměnu názorů na otázku eh, cestovních víz, humanitárních víz a tak dále. Budeme mít tam ještě jinou debatu, ale ne s komisí, takže s komisí uspořádám ještě další setkání. Děkuji vám za to, že jste se pokusil co nejvíce z těch otázek zodpovědět a uspokojit eh, tady eh, potřeby kolegů. Děkuji tedy také kolegům a také zpravodajům i stínovým zpravodajům. Nyní, eh, kolegové, přejdeme k bodu číslo 6. Tam je studie vydávání víz z humanitárních důvodů, možnost nebo povinnost. Toto je otázka z odpovědnosti paní Ula Iben Jensenové. Je to nezávislá právní expertka a konzultantka, konzultantka která představí eh, tuto studii. Eh, je tady bylo to vypracováno ve spolupráci s Centrem pro evropské politiky a studie. Toto jsou věci, které, kterých jsme se již v této diskuzi zmínili, takže to na to bude vlastně navazovat. Takže máte slovo, paní Iben Jensen. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste mě pozvali, abych odprezentovala tuto studii. Je pro mě skutečným potěšením, že mohu být mezi vámi. Záměrem této prezentace je eh, představit vám eh, klíčové nálezy této studie a tedy možné kroky, které bychom potom na základě toho mohli učinit. Nejprve několik obecných poznámek k humanitárním výzům. V tuto chvíli ve vízovém eh, kodexu je toto vízum eh, s omezenou územní platností, což znamená, že je platné v jedné nebo několika členských zemích, ale ne ve všech. Právní základ pro vydávání těchto víz je článek 25.1 eh, kde jsou určité výjimky a článek 19.4 eh, také upravuje eh, přípustnost nebo požadavky pro přípustnost eh, těchto víz. Článek 19.4 je určitým filtrem těch žádostí, které budou zpracovány v rámci článku 25.1. Článek 25.1 je ustanovením, který poskytuje možnost vydat humanitární výzum s omezenou územní platností anebo víza LTV. Eh, pokud se eh, stručně eh, a pešlivě podíváme na definici tohoto víza, tak tento pojem se používá, když se hovoří o vydávání víz z humanitárních důvodů a také na základě mezinárodních závazků. Koncept humanitárních důvodů je tedy určitým nástrojem um, podle dokumentu z roku 2002. Tady jsou některé, některá klíčová zjištění studie. Chtěla bych tady vlastně poskytnout určitý přehled takových dvou základních závěrů. První je, že vízový kodex zatím je nejasný a neumožňuje oddělený nebo samostatný postup pro udělování humanitárních víz. A druhé zjištění je, že členské státy eh, zatím těchto režimů přijali velmi málo ale eh, a nechtějí vlastně přejmout eh, některé evropské předpisy v této oblasti. Uh, Tedy s ohledem na to, že vízový kodex je zatím nejasný a neposkytuje samostatný postup pro udělování humanitárních víz, je to na straně 24 té studie. Je tam určité číslo, které hovoří o tom, že jsou tady některé nejasné aspekty, že vlastně celý ten postup je nejasný a tento postup LTV, eh, kde eh, jsou otázky ochrany a lidských práv, a probíhá, probíhá to vlastně běžným způsobem a znamená to, že když potenciální žadatel o azyl utíká před určitým konfliktem z třetí země a chce získat šengenské výzum, tak nemůže žádat o humanitární výzum jako takové. Místo toho může požádat o ochranu Eh, která je uváděna jako hlavní důvod pro cestu a členský stát posoudí, jestli eh, toto výzum eh, v rámci LTV tedy by mohlo být vydáno. Potenciální žadatel o výzum tedy předloží žádost o šengenské výzum, ovšem dejme tomu, že jeho doklady nejsou v pořádku nebo nemá také um, finanční prostředky. Uh, žádost je potom nepřípustná, protože tento žadatel nesplňuje eh, kritéria eh, přípustnosti. Ovšem je tady určitá úprava tohoto pravidla. Článek 19.4 uvádí, že úřady se mohou odchýlit od požadavku přípustnosti na základě eh, humanitárních důvodů, na základě národních zájmů, ovšem ne na základě mezinárodních závazků. Pokud ta žádost je eh, považována za nepřípustnou, tak se potom eh, řeší dvě otázky. Jednak, že žadatel nemá možnost na odvolání, protože eh, to tam vlastně není uděleno nebo umožněno. A druhá věc, LTV postup podle článku 25.1 se v podstatě týká mezinárodních závazků jako možnost odchýlení od těch řádných postupů. Ovšem z toho postupu byl žadatel již vyřazen, protože podle článku 19 jeho žádost byla považována za nepřípustnou. Další příklad těchto eh, nesouladů eh, v současném kodexu je například situace vážně nemocného příslušníka třetí země, který eh, žádá o šengenské výzum, aby získal lékařské ošetření v šengenské zemi, požádá o výzum a uvede jako hlavní důvod zdravotní důvody. A opět platí, že Eh, předpokládáme, že ty doklady nejsou v pořádku, anebo je tam nějaký jiný důvod a národní úřady se od, eh, mohou tady od toho odchýlit a mohou tedy z humanitárních důvodů nebo z, z národních důvodů podle článku 19.4 rozhodnout jinak dejme tomu, že potom eh, je to nakonec eh, shledáno eh, způsobilým, ta žádost z humanitárních důvodů a začne ten proces a podle článku 25 je potom uděleno výzum, protože tedy úřady už uznaly tu humanitární situaci, že je dostatečně závažná Ovšem z toho současného kodexu to jasně nevyplývá. A pokud eh, eh, tedy je to výzum uděleno, tak je nejasné, eh, zda Tedy pokud je to odmítnuto, tak je otázka, zda je vůbec možné se odvolat. A co bychom tedy s tím mohli udělat? S těmito nesoulady které byly zjištěny v tom prvním zjištění. Je tady eh, doporučení číslo 6, 7 a 8. A pokud se podíváme na doporučení číslo 6, tak se navrhuje, aby Evropský parlament vyzval k větší konzistentnosti v oblasti humanitárních víz. To by znamenalo, že mezinárodní eh, závazky by byly předány na eh, seznam těch výjimek podle eh, článku 19, tak aby se vlastně ještě to přidalo k tomu eh, filtrovému, filtrovacímu účinku článku 19. Potom doporučení číslo 7. Evropský parlament eh, vyzve k tomu, aby vízový kodex zahrnoval nezávislý a jednoznačný postup pro udělování humanitárních víz. Tady jde o to, zajistit, že humanitární výzum bude v rámci vízového kodexu zvláštním samostatným typem víza. A to by se zohlednilo v článku 19.4 i 25.1. Taková ustanovení by mohla být skloubená tak, jako eh, je to u běžných víz v kodexu. Potom je tady doporučení číslo 8, že Evropský parlament vyzve eh, k vytvoření explicitního práva na odvolání v případě odmítnutí humanitárního víza a také v případě nepřípustnosti, tak aby se zajistila dostatečná právní ochrana. Potom eh, druhé zjištění studie. Členské státy implementovaly nejrůznější vízové schémata, ale nechtějí podporovat evropskou, eh, evropské iniciativy. Eh, to je pod číslem 5 na straně 49. Toto je mapa, která ukazuje, že 16 členských států mělo dříve nějaký režim pro vydávání humanitárních víz, eh, buď eh, národní, a nebo v rámci LTV. Zjištění hovoří o tom, že tato, tyto režimy byly udělovány spíše výjimečně. Potom ono není vždy jasné, jaký typ víz byl jednotlivými státy udělován a proto a také, abychom si udělali úplný obrázek o praxi v členských státech, se na této mapě odráží otázka vydávání dlouhodobých víz, krátkodobých víz a také eh, z krátkodobých LTV víz. Neexistuje jednotný mechanismus v EU, v šengenském prostoru a proto tady není spolehlivý obrázek o situaci. Proto je obtížné zjistit, do jaké míry členské státy používají humanitární eh, víza. Víme, jaký je počet víz LTV, těch bylo asi 300 eh, tisíc v roce 2012, ovšem nevíme, jaké jsou specifické důvody pro vydávání víz LTV. Je to způsobeno tím, že v současném vízovém kodexu nemusí členské státy hlásit určité statistiky, pokud jde o vydaná víza LTV informace byla získána z jiných studií. Jsou tady odkazy na tyto studie na straně 14 až 15. Zjištění tedy uvádí, že více než polovina členských států uznala, že je potřeba mít určitý režim pro udělování humanitárních víz. Ovšem politická podpora pro celoevropský přístup eh, vlastně nebyl. Eh, hovořilo se tady o sdílení břemene. V této otázce eh, to je důležitá věc v případě, když se vytváří ustanovení o humanitárních víz samozřejmě to souvisí také s povinnostmi členských stát dodržovat základní lidská práva. Co tedy lze udělat pro podporu používání humanitárních víz? Máme tady doporučení 1, 2, 3, 4, tam jsou spíše obecnější otázky, například přístup k migraci ehm, v, kontrolní, pro kontrolní operace a zpravování e, otázek migrace na hranicích EU. Potom e, Evropský parlament by měl e, vlastně vyzvat členské státy, aby splnili povinnosti a třeba je tady otázka monitoringu. Členské státy by měly vypracovávat roční statistiky a sdělovat počet eh, udělených nebo zažádaných víz LTV. Eh, Takový mechanismus by mohl zajistit eh, konsistentnější postup a liberálnější přístup k vydávání těchto víz. Dále je potřeba jasnost, pokud jde o určité nedostatky Tady by ty věci se měly vyjasnit. Děkuji vám za pozornost. Very much indeed. Děkuji, to bylo velmi zajímavé a je jasné, že celá problematika humanitárních víz je zajímavá nejenom pro členské státy, ale probíhá i trvalá debata o tom na úrovni EU. A tím se dostávám tomu, že vlastně jsme nezaplánovali debatu po vaší prezentaci a nyní jsme v situaci, že v 10 hodin měla paní Grisbeck prezentovat eh, další eh, materiál. Je to mm, nepříjemné, protože určitě by kolegové rádi položili několik otázek. Eh, uvažuji, co dělat. Podívám se na paní Griesbeck a nechci bojovat se svým sekretariátem, který mě loboval během uplynulých 40 minut a navrhuji proto že naplánujeme další výměnu názoru k materiálu pana Lópeze Aguilara. A velká část té diskuze bude eh, právě se vztahovat k humanitárním výzum. Eh, skutečně několik kolegů se přihlásilo o slovo, ale můj sekretariát bude eh, protestovat. Natali. Budeme skutečně muset přejít hned k dalšímu bodu. Pane předsedo, eh, ale samozřejmě my se můžeme eh, odchýlit, ale potřebujeme diskutovat o této zprávě. Eh, to je stejně důležité jako vízový kodex. Jinak to protávat nechceme. Euh, ano, samozřejmě, ono to vždy protáhne i to následující, to spoždění se přenáší. Vy si přejete, abych zkrátila eh, čas rozpravy. Já, mně se to moc nelíbí. Thank you for being helpful but unhelpful. um, it's really, I really, you know, I, I really wish the French would stick to their stereotype and be unhelpful. <laughs>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 uh, because it's an embryonic thing the EU take up is wrong. You saw that with the two key points. We now have a study which we requested. Uh... Tam řada klíčových bodů a nyní musíme skutečně věnovat tomu rozsáhlou uh, rozpravu. Ta původní debata se prodloužila o 40 minut, byla rozsáhlá, ani um, nevím, jak dlouho jsem takovou debatu nezažil všichni synovi zpravodajové se hlásili o slovo a několik dalších poslanců te, tež. Takže nyní je to jasné a nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu s tím ale, že skutečně o humanitárních eh, vízech a o přepracovaném vízovém kodexu eh, budeme eh, vést další diskusi. Dohodneme se na tom ve Štrasburku v pondělí a děkuji eh, vám samozřejmě za vaši prezentaci a zprávu. Paní Jensen, děkuji. Dobře, kolegova, můžeme přejít k bodu 7, posílení některých aspektů prezumce neviny a práva na přítomnost během soudního jednání v rámci trestního řízení. Chci ještě připomenout, že tato směrnice navazuje na předchozí směrnice z cestovní eh, mapy Rady 2009 o posílení práv. Stávající návrh eh, je předkládán ještě s dvěma dalšími návrhy o dětech a o právní pomoci. Už posledně eh, jsme řekli, že prezumce neviny je zásadní a podstatné právo v demokracii založené na základních právech. Dnes budeme debatovat o pozměňovacích návrzích. Napřed má slovo paní Grisbeck, zpravodajka a poté stínový zpravodajové. Natali, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí Klode, vážení eh, kolegové, Um, francouzi si to s vámi nechtějí rozházet, já budu velmi stručná, aby jsme umožnili opravdu bohatou diskusi eh, k této eh, směrnici, která se zaměřuje na posílení některých aspektů prezimce neviny a práva na přítomnost během soudního jednání. Eh, je to třetí výměna názorů Něco bylo už v únoru, tam jsem předložila na první návrh, je tam takový obecný cíl, tedy vytvořit a posílit tyto věci. Bylo tam 44 pozměňovacích návrhů, pokud jde o ochranu práva. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla trochu prodloužená a bylo tam 180 pozměňovacích návrhů. Já jsem velice potěšena tím, že tato věc vyvolala takový velký zájem a jsem také potěšena tím, že se tam angažuje opravdu mnoho kolegů. Je vidět, že tato směrnice je velmi důležitá, jako ta zásada, celá ta zásada je důležitá. Vy jste, Claude, řekl, že to je zásada základního práva ehm, Měli jsme prohlášení o lidských právech z roku 89, tam byla zakotvena prezumce neviny jakožto pilíř ochrany práv a také trestního práva. Je to klíčový aspekt v oblasti práva na obhajobu, tak, abychom v evropském prostředí zajistili evropským občanům právo na spravedlivý proces, možnost Eh, silná možnost eh, vyhnout se své voli a zneužívání trestního řízení. Abych eh, tedy o tom pohovořila velmi stručně a obecně, tak je tady určitá linie, která vyplývá z těch pozměňovacích návrhů a stínových a návrhů stínových zpravodajů. Já jim velmi děkuji za jejich velkou angažovanost. Jsou tam v podstatě čtyři hlavní myšlenky. Větší eh, právní ochrana, eh, to je v duchu návrhu směrnice, kde jde o posílení. Potom je tam pozice Evropského parlamentu, eh, posílit přístup komise, potom je to směrnice, nebo měla by to být ambiciozní směrnice a směrnice, tak jako mnoho jiných textů, by měla harmonizovat ustanovení členských států a Eh, to směrem nahoru, spíše než směrem dolů. Bylo tady mnoho pozměňovacích návrhů, které doplňují a obohacují text. Nebudu samozřejmě o nich hovořit eh, zcela vyčerpávajícím způsobem. Já jsem to ve francouzštině dostala teprve včera večer, ale pokusím se několika slovy eh, zmínit asi sedm nebo osm věcí. Nebojte se, nebudu tady líčit obsah všech těchto pozměňovacích návrhů. Jednak velký počet kolegů v pozměňovacích návrzích podporuje návrh rozšířit působnost směrnice. Tedy některé pozměňovací návrhy to ještě posilují, říkají, že i e, právnická osoba by tam měla být zahrnutá je to důležité, protože i právní osoby mohou eh, být předmětem sankcí v evropském právu a proto by to tady mělo být paralelní, obdobné. Potom jsou tady také administrativní postupy, které mohou mít trestní důsledky v souladu s judikatorou Evropského soudního dvora, pokud jde o výklad trestního práva. Vlastně se tím rozšiřuje působnost. Pak jsou tady jiné pozměňovací návrhy, které eh, se týkají okamžiku vstupu v platnost směrnice a ukončení eh, platnosti směrnice. Pak jsou tady pozměňovací návrhy, které chtějí odstranit eh, úvodní ustanovení číslo 17 o možnosti získat důkazy vynuceným způsobem tam musí být jasné, že je to zakázáno vynucovat si důkazy. Pro nás je to ve výboru Libe jasné, ale samozřejmě neškodí, když to tam napíšeme černé na bílém. Mnoho pozměňovacích návrhů se týká obsahu článku 4, který je takovým eh, klíčovým článkem, pokud jde o prezumpci neviny. Jde eh, o eh, zákaz nebo mm, o to právo neobvinovat, pardon, předem Pozměňovací návrhy tady připomínají to, že není možné považovat někoho za vinného předtím, než došlo k oficiálnímu eh, potvrzení viny před soudem. A také se tady hovoří o citlivé oblasti, a to je po, uh, médii porušená prezimce neviny. Tady je opravdu potřeba nalézt rovnováhu mezi svobodou tisku a ochranou občanů, ochranou toho, co je pro ně nesmírně důležité. Jsem velice ráda, že tyto pozměňovací návrhy k této citlivé věci byly předloženy. Je potřeba to dobře vymezit. Čtvrtá věc. Mnoho pozměňovacích návrhů také posiluje myšlenku začlenění do právního, trestně právního textu princip převrácení důkazního břemene. Je to eh, nebezpečná věc, a tento zákaz je eh, tedy potvrzen z mnoha stran. Potom pět určité doplnětí k článku 6 a 7 právo zachovávat mlčení. Je to velmi inovativní věc v návrhu směrnice komise právo na eh, neobvinování sebe sám, sama. A Eh, tyto věci, eh, když je tady skombinujeme, tak se nám podaří eh, článek 6 a 7 velmi dobře a silně naformulovat. Potom další věc, ta mi velmi leží na srdci, je to věc, která je určitým jádrem tohoto textu. Je to problém důkazu který byl získan na základě porušení práva neobvinovat sám sebe a nespolupracovat. Týká se to také eh, práva mlčet a to je zcela nescizitelné právo. Stínoví zpravodajové a kolegové se tady na tom shodnou a to je velmi důležitý krok vpřed. A potom, tím už jsem se dostala téměř k závěru, určitý počet pozměňovacích návrhů zavádí uh, velmi zajímavé prvky, velmi zajímavé inovace ve, směrnice, ve směrnici a to je prezentace té podezřelé osoby na eh, řízení eh, soudu. To jsou velmi zajímavé věci, které znamenají krok vpřed v nastavení soudního řízení a já doufám, že to ještě během našich rozprav více rozpracujeme nebo posílíme. Ono eh, samozřejmě eh, není všechno zcela přijatelné. Některé pozměňovací návrhy naopak eh, ty záruky pro podezřelého jaksi oslabují, takže to bude asi složitější o tom diskutovat, ale já samozřejmě jsem ochotná s vámi se všemi hovořit eh, tak, abychom se pokud možno co nejvíce shodli. Pokusím se navrhnout první várku kompromisu příští týden. Je tady opravdu mnoho pozměňovacích návrhů a bude mě trvat, než se to pokusím všechno sladit. Možná, že to bude náročné, ale taková je zkrátka ta hra a já doufám, že se nám podaří nalézt společné formulace, společné línie před trialogem. Tento návrh je velmi důležitý a je tím důležitější, že v tuto chvíli eh, v aktu o Evropské unii, eh, a já jsem tady jednala s mnohými lidmi, a zdá se, že teď dochází k určitému podkopání principu v eh, prezumpce neviny. Takže tento návrh směrnice je velmi dobře načasován, přichází ve vhodnou chvíli Doufám, že ta zpráva bude poměrně krátká, kratší než toto mé vystoupení a také samozřejmě silný návrh, který velmi podpoří záměry našeho parlamentu. Doufám, že jsem nebyla příliš dlouhá. Deset minut to je ještě v normě, ne? Ne, to ani, ani deset minut to nebylo. Uh, ne, ne, vy jste to nepřekročila. Eh, pokud jde o prezumci neviny a pokud jde o procesní práva, tak eh, to jsou důležité otázky. Děkuji, Natalí. Eh, máme tu dnes všechny stínové zpravodaje, takže se pokusíme o skutečnou diskuzi za EPP. Paní Foskam. So I'm not familiar with Mrs. Thank you very much. Děkuji. Paní Boskor. Já se omlouvám, já jsem si nebyl jist. Děkuji. Jménem kolegy, který je stínový zpravodaj za skupinu EPP, bych ráda přečetla jeho informaci. Ona se omlouvá, protože musela na zasedání Věra, takže tu nemůže být takže přečtu její text. Chtěli bychom poděkovat zpravodajce za odvedenou práci a vypadá to, že naše společná práce bude eh, usilovat o to, aby byla garantována práva v Evropské unii, tak jak jsou stanovená v Evropské eh, chartě základních práv a v chartě o lidských právech. Pokud je o tyto změny, Eh, oproti původnímu návrhu, tak eh, ty se snaží eh, chránit osoby, které jsou podezřelé a neměli bychom ale jít tak daleko, abychom chránili práva osob, která by mohly, které by mohly nahlodat základ našeho právního systému. Jde o to, abychom poskytli základní pojistky a garance a také prezumpci neviny, ale plně podporujeme také minimální standardy, které by měly podpořit důvěru jednotlivých členských států v tento systém a měly by také eh, působit účinně na právní proces. Jde o to, aby byl umožněno výkon lidských práv na straně jedné a aby se zohlednila také spolupráce s osobami, které eh, jsou, eh, se dopustili nějakého trestného činu. Je na nás, abychom našli správnou rovnováhu mezi podezřelými a obviněnými osobami, eh, tak abychom zajistili férový proces. Pokud jde o prezumci neviny našich občanů, měli bychom ji ctít, dokud není prokázán opak. Pokud jde o tuto situaci myslím, že sdílíme stejné názory jako zpravodajka. Například potřebujeme mít odkaz na Evropskou úmluvu o lidských právech, Evropskou chartu o základních právech, dále e, občanská politická práva a také univerzální e, deklarace o lidských právech. Pokud jde o důkazní břemeno, to je základní ustanovení, eh, které eh, zaručuje, aby obviněné či podezřelé osoby v trestním stíhání eh, mohly využít svého práva. Jde o to, abychom rovněž nedopustili, aby obviněná osoba byl, aby na ní byl na, činěn nátlak. Stínová zpravodajka vítá návrhy a eh, prohlašuje, že je ochotná hledat kompromisní řešení. Děkuji vám. Eh, paní Sipa Perkins. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, paní, pane předsedo. Myslím, že všichni se shodneme v tom, že návrh komise neobsahuje příliš eh, mnoho konkrétního a pokud je o právo prezumce neviny a právo být přítomen s projednávání, eh, potřebujeme posílit. Vítám, že Natalie Krýspeková, eh, zpravodajka ve své zprávě, už vypíchla celou řadu nepřesností a snaží se je opravit pozměňovacími návrhy. Mohu jenom prohlásit, že eh, princip v případě pochybností vždy ve prospěch obžalovaného musí být zachován a všechny důkazy, které by byly získané eh, porušením povinností a práv, nemohou být přípustné. Chtěla bych tady toto dodat jako doplněk eh, ke kvalitní práci zpravodajky. Pokud jde o rozšíření a zpřesnění časového rámce, ten považuji za rozumný, protože Konec řízení musí znamenat konečné vyřešení otázky viny. Do té doby musí být zaručena všechna práva. Velmi často ovšem zažíváme, že právo na prezumpci neviny, alespoň mimo soudy, předáváním i neformálním předáváním informací do médií a i média to potom využijí, takže toto právo zaručeno není. Proto budeme muset se zabývat definicemi eh, veřejné orgány a další a budeme muset zkoumat také otázku, jakým způsobem je obviněná osoba předváděna eh, před soud, jestli v poutech či ne. A Členské státy musí udělat vše proto, aby zabránili tomu, aby se dostaly informace ven, aby unikly a aby prezumpce neviny nebyla dodržována, dokonce byla eh, pošlapávána protože eh, obviněná osoba tím nesmí být znevýhodněna, protože vlastně bez vlastního zavinění se nemůže účastnit soudního řízení. I tady potřebujeme postupy a jako bývalé zpravodajice je pro mě důležité, abychom eh, měli také poučení o existujících právech, protože pouze tehdy může dotyčná osoba požadovat aby, a trvat na tom, na svých právech. Pokud jde o kompromisní návrhy jsem přesvědčena, že s ostatními dospějeme k rozumným kompromisům a tak, aby práva obviněných osob byla posílena v této oblasti. Děkuji, pan de Jong. Děkuji a děkuji zpravodajce. Jako skupina jsme již naznačili v diskusích o zprávě, že zpráva paní Grisbeck je vynikajícím základem pro diskuzi. A proto máme proporčně méně pozněvacích návrhů naší skupině. To ale nesmíte vykládat jako nedostatek zájmu. Naopak eh, je to důkaz eh, vynikající kvality zprávy paní Grisbeck. Když budou pozměňovací eh, návrhy a kompromisní návrhy projednány, tak já se budu snažit prostě dosáhnout určitých zlepšení a doplnění ale jsem proti kompromisům, které by nějak podkopaly eh, úroveň eh, zprávy anebo rozmělnili ji. Takže stručně eh, řečeno mám jeden podstatný bod, který myslím je důležitým doplněním k tomu, o čem jsme již diskutovali, a sice co by se eh, eh, mohlo využít jako polehčující situace, například aktivní spolupráce obžalovaného. Eh, to není obsaženo v zprávě paní Grisbeck a to je něco, co by se mohlo doplnit. Děkuji a to byla hezká chvála zprávy za zelené, pan Albrechtian. Děkuji. Pane předsedo, i já chci poděkovat zpravodajce paní Grisbeck za tuto vynikající zprávu. Myslím, že můžeme být konsensuální, co by Evropský parlament výzvou bude přimět členské státy k souhlasu se standardy, kterých chceme dosáhnout my a které vnímáme jako minimální, protože to jsou základní práva nad rámec toho, co zde již zaznělo, chci uvést, že přesun eh, důkazního břemene by měl být, by měl být vyloučen co nejvíce. Právo eh, nevypovídat by také nemělo být oslabeno, to je klíčové a také měla by být přísná pravidla o přípustnosti důkazu. To také zaznělo zejména důkazy na základě donucení by měly být jednoznačně vyloučeny z přípustnosti. Toto vše by se mělo zpracovat písemně. Myslím, že je důležité, abychom to učinili a pak uvidíme, zda to může vést k dobrému textu v jednáních s radou ale určitě napřed předložíme dobré pozměňovací návrhy, tedy kompromisy a jsem optimistou v tomto ohledu. Děkuji Jane a za EFDD paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako kolegové chci paní zpravodajce pokratulovat k vynikající práci. Je to zpráva, se kterou plně souhlasíme. Pozměňovací návrhy jdou v našem duchu, to znamená tak, jak to paní Griesbeck už ve své zprávě naznačila. Měla bych jenom několik bodů, které bych chtěla vyjasnit u některých pozměňovacích návrhů, pokud jde o obrácení důkazního přemede tak myslím, že se všichni shodneme na tom, že musíme zakázat to obrácení důkazního břemene, protože tady musí být zachován princip soudního řízení, který umožní spravedlivé možnosti a to platí i pro obžalovaného či obviněného, tak aby měl právo se bránit, aby měl právo předložit eh, důkazy, které ho osvobodí. A pokud jde o obviněného, tak eh, není možné, abychom na něj nahlíželi hned jako na odsouzeného. Ten, eh, to možnost rozšířit E, tento princip je také důležitá. Nejde jenom o soudní orgány, nejde jenom o veřejná rozhodnutí, jde také o to, co se předává a poskytuje za informace tisku. Pokud je někdo obžalovaný, tak ho musíme označovat jako obžalovaného, nikoli e, odsouzeného. Pokud jde o právo nevýpovídat, Myslím, že se všichni shodneme v tom, že není možné, aby eh, bylo možné toto použít eh, na potvrzení bodu obžaloby. A pokud jde o zákaz vynucovat si eh, výpovědi, možnost donucení nebo nátlaku musí být zakázaná. Trochu nás překvapuje právo nespolupráce, na nespolupráci. Tady bychom asi měli být opatrnější, protože pokud je o odmítnutí opravných prostředků, to by mohlo být riskantní, zejména z hlediska výkladu, pokud jde o uh, Eh, nedoložení důkazů, i to by mohlo být považováno za eh, sabotáž nebo bojkot. Pokud jde o článek 8, tady bych potřebovala, aby bylo jasnější u obžalovaného, jakmile je proti němu vedeno soudní řízení trest, ve věci trestní, tak pokud je o informace, budeme potřebovat eh, zejména úpravu národních ustanovení. Eh, jde o to, aby věděl, že proti němu je vedeno řízení, že se ho může zúčastnit, potřebuje vědět, že si může zvolit svého obhájce. Pokud eh, ho tak neudělá, bude mu přidělen obhájce ex ofo a jde také o zavedení možnosti, aby bylo možné znovu otevřít eh, proces, tedy řízení, pokud se objeví nové důkazy, které předtím nebyly nebo byly spochybněny. Pokud se objeví nové důkazy, potom by to řízení bylo otevřeno nebo zahájeno znovu. To znamená, jde o to, aby tady i pro odsouzeného byla možnost aby v případě objevení nových důkazů bylo možné znovu otevřít to řízení, protože i on, pokud ho justice poškodila, má právo na odškodnění. A všichni víme, že ekonomické odškodnění eh, nepokrývá ty morální škody, protože dojde k poškození dobrého jména a pověsti. A pokud jde o směrnici a její aplikaci, myslím, že tady je nutné, abychom vyjasnili, že do konce říz, až do konce řízení, do ukončení řízení, eh, kterým je roz, rozsudek abychom tady měli jasný postup, protože je to otázka všech instancí a je to důležité tak, aby bylo možné rozhodnout formou rozsudku. A pokud jde o zahrnutí důkazů a přijetí důkazů, tak eh, ať jsou to vzorky DNA nebo biologické odběry, to jsou důkazní prostředky, které lze použít pouze v případě potřeby a k tomu se vyžaduje také souhlas příslušného orgánu státního zastupitelství. Děkuji. Děkuji. Dá se hned odhadnout, kdo má eh, právní eh, profesi z těch, kteří tady promluví eh, ve své kvalifikaci. Takže kolegové, prosím, držte se dvouminutového limitu. Dále za členy paní Daty. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní Grisbeck za její práci, především eh, za její dobré návrhy eh, v textu. Eh, vím, že Natalie tady spolupracovala s naším zpravodajem za EPP a i ostatní stínoví zpravodajové se snažili text vylepšit a vlastně i všichni ostatní, kteří vystoupili, ukazují, že jistě se nám podaří vypracovat vyvážený text a dobrý kompromis. Mě zajímá legislativní balíček, který zahrnuje návrh o e, právní pomoci, kde jsem s jinou zpravodajkou za EPP. Je to legislativní balíček a s jako takovým je tam velká interakce různých textů a je potřeba, aby to na sebe navazovalo. Je důležité, abychom posílili prezumci neviny. Já si myslím, že to je zásadní právo. Eh, vždy, eh, kdy je osoba vlastně jaksi spochybňována, aniž by byla eh, předem odsouzena tady eh, to právo na přítomnost při řízení to ukazuje, jak Evropská unie chce chránit občany. A pak je tady také otázka eh, dočasné působnosti textu. Ehm, já tady souhlasím s tím, že tyto věci jsou eh, zajištěny během všech fází řízení až do závěrečného rozhodnutí. Obžalovaná osoba musí mít právní pomoc, pokud splňuje všechny podmínky. Nesmí dojít k harmonizaci směrem dolů. Diskutovali jsme tady eh, už předevčírem o právní pomoci a říkali jsme, že je potřeba tady specificky chránit nezletilé, takže v rámci trestně právního řízení je potřeba mít ustanovení, která se budou vztahovat právě na ně. Podporuji eh, také návrhy eh, kolegů stínových zpravodajů v této věci, kde se hovoří o tom, že právě ta ustanovení specifická pro nezletilé by tam v každém případě měla být. Dalším eh, řečníkem je zpravodajka pro, eh, právě pro eh, balíček pro nezletilé. E děkuji, pane předsedo. A děkuji také kolegyni Krýsbekové za vynikající práci, kterou tady odvedla. Myslím si, že počet pozměňovacích návrhů a jejich eh, význam ukazuje, jak důležitá tato směrnice je, na která tu zazněla, která, jak tu zaznělo, je součástí té roadmap a zahrnuje i nezletilé. Mám čest a potěšení být zpravodajkou pro otázky nezletilých. My jsme pokročili, včera jsme zahájili trialog, snažíme se velmi rychle prosadit tuto směrnici právě s ohledem na význam, který má. Chci také poděkovat kolegyni, která hovořila přede mnou a zmínila mé jméno. Je pravda, že eh, potřebujeme také procesní záruky i pro nezletilé a potřebujeme je mít i v této směrnici. Kolegyně Kríspek odvedla vynikající práci spolu s ostatními a eh, my jsme měli velmi dobrou spolupráci. Chtěli jsme u této směrnice eh, pro nezletilé osoby posílit, původně zdůraznit ten původní návrh komise, musím říci, že eh, procesní záruky eh, se tam projeví a ráda bych eh, zůstala v čase, který mi je vymezen. Takže máme tady články 6 a 7. Článek 6, myslím, ten je skutečně zásadní. Jde o to, abychom tady jasně řekli, že není možné, aby člověk měl právo obvinit sám sebe. E, jde o to, že toto per se nemůže být důvod pro uvalení restriktivních opatření před definitivním rozhodnutím a rozsudkem. Bohužel takováto v uvozovkách restriktivní opatření jsou stále e, možná a jsou použití a pozměňovací návrhy, které máme a které vítáme, se týkají na možnost odmítnout, vypovídat. Je třeba to zdůraznit. Je to právo, které platí i pro osoby, které nejsou obviněné ani obžalované, ale Eh, vypověděli by věci, které by je samotné poškodily. Takže tady to je otázka článku 6, který bychom potřebovali ještě upřesnit, tak aby bylo jasné, jaké podmínky platí pro použití eh, důkazního materiálu, který byl získán nátlakem. Plně sdílím jinak duch této směrnice a náš příspěvek, který jsme vypracovali na základě svých pozměňovacích návrhů. Doufám, projde rychle. Děkuji. Děkuji, Katrino. A kolegové, nyní e, ukončíme e, seznam řečníků pan e, López Aguilar a poté paní Holmajer. Já budu skutečně stručný, protože samozřejmě souhlasím a jsem vděčen za podporu vyjádřenou tolika členy eh, vůči práci paní Grisbeck a také vůči významu tohoto materiálu, který usiluje o to, aby evropský trestně právní prostor se řídil touto cestovní eh, mapou eh, lidských eh, práv. Mm, vyšší bod, který zde zazněl, a to je vlastně souzení in absentia. V každém jiném ohledu, to znamená právo nevypovídat, nespolupracovat, prezumce neviny, také vyloučení důkazů získaných v rozporu s principy a také samozřejmě porušení lidských práv. To je všechno nesporné a tady budeme podporovat zpravodajku. Ale pokud jde o souzení in absentia, tak jde o to, že existují rozdíly větší, než je průměr Eh, mezi členskými státy, respektive jejich právními řády. Některé členské státy v eh, trestním řádu zvažují možnost soudit a eh, odsoudit in absentia, když, když podezřelý nebo obžalovaný nespolupracoval, respektive naopak se vyhýbal všemi způsoby povinné spolupráce. E, to znamená, snažil se e, uniknout e, justičnímu systému. A tak vlastně dal zapravdu úvaze, že chce uniknout spravedlnosti tomto ohledu panují e, rozpory v jednotlivých členských státech a to také osvětlil rozsudek Evropského soudního dvora a také Soudu pro lidská práva. Takže tady by byla dobrá šance osvětlit vlastně ty nejobskurnější oblasti spolupráce mezi členskými státy, pokud jde o naplňování cílů zakotvených e, Eh, v evropském trestním právu a posílení spolupráce na základě principu vzájemné důvěry a vzájemného uznávání každého jednotlivého rozhodnutí přijatého eh, trestním soudem nebo trestními soudy v Evropské unii. To je, myslím, důležité O tom je nutno uvažovat a pouze doufám, že v konečných závěrech této práce budeme moci pomoci, abychom překonali rozdílnosti, které stále ještě překážejí eh, spolupráci členských států. Děkuji a poslední je paní Holmajer. Děkuji. Děkuji také zpravodajce Eh, podle mě jsou důležité tyto věci. Pokud nám jako Evropské unii jde o dodržování a chce jít o dodržování lidských práv, tak tady prezumce neviny do té doby, než dojde k rozhodnutí soudem, eh, má velmi důležitý význam. Zejména problematický vývoj, sledujeme to v různých členských státech, je ten, že už ze státního zastupitelství nebo formou nebo cestou spolupracovníků a zaměstnanců různých orgánů eh, dochází k tomu, že předčasně už se médiím předkládají určité úvahy, takže média potom v podstatě bez toho, že by bylo rozhodnuto, ovlivňují veřejné mínění. A to si myslím, že je proces, který je velmi problematický a v posledních letech tady zaznamenáváme velký nárůst. Já mám dlouholeté zkušenosti, takže proto říkám, že je důležité, abychom soudní řízení vedli z hlediska důkazů a nikoliv domněnek a předpokladů, které jsme slyšeli na začátku. Považuji za důležité, abychom tady měli odkaz na to, že to platí i pro prezumpci neviny u nezletilých osob, nejen pro zletilé. Nevím, jestli potřebujeme takový odkaz, ale měl by to být základní předpoklad. Platí, prezumce neviny platí pro všechny věkové kategorie. Za to chci poděkovat. Já si myslím, že tato směrnice by měla vytvořit určitý základ pro to, abychom podnítili určité změny, které v současném procesním řízení v našich státech je obtížné. Thank you, Mon- Děkuji, Moniko. Natali, zazněla velká chvála tvého textu. Myslím, že komise to asi také zopakuje, ale snad dostane 30 vteřin, aby to také vyjádřili. Ano, já se pokusím za 30 vteřin. Takže i komise vítá zprávu paní Griesbeck, podporu našeho návrhu a záměr jít eh, nad rámec stávajících aspektů. Je to velmi důležitý materiál, protože prezumce neviny je ústředním pilířem eh, základních práv a musíme zajistit vysokou míru ochrany. Také vítáme zájem mm, který projevili stínoví zpravodajové ostatní členové, což vyústilo ve značný počet pozměvacích návrhů. Několik důležitých eh, problémů nebo mm, bodů zaznělo a bylo doplněno v podobě pozměvacích návrhů. To si vyžaduje další diskusy a proto se těšíme na trialog, který mm, doufejme začne zanedlouho a kde komise bude konstruktivně a aktivně spolupracovat, abychom dosáhli nejlepších eh, možných výsledků. 36 vteřin, promiňte. Ano, já mám takovou pověst, že jsem tvrdý na komisi. Dobře, že počítáte vteřiny. Natali, děkuji vám. Natali, 31. března se bude hlasovat. Chcete ještě říci něco závěrem? Ano, děkuji, pane předsedo, jenom opravdu velmi, velmi rychle. Děkuji všem kolegům, děkuji všem stínovým zpravodajům, děkuji komisi za její slova. Udělala jsem si mnoho poznámek k tomu, co tady bylo zdůrazněno eh, jako eh, otázka koncenzu, tak abych mohla připravit kompromis. Pan Ian Albrecht o tom hovořil, Rašida Daty, bývalá ministrině spravedlnosti a všichni stínoví zpravodajové, tak eh, abychom opravdu eh, na pevném základě se mohli pustit do trialogu. Možná to bude trochu trvat, ale dělala jsem si poznámky a na tom kompromisu budu pracovat. Nevím, jestli, pokud mi dáte několik minut, tak samozřejmě mohu ještě pohovořit déle. Nevím, jak, jak na tom jsme. Já mohu odpovědět pouze některým. Dobře. Ze sekretariátu tam vlastně se, je taky francouzský zástupce a říká, že vám mám dát trochu času, takže máte prostor. Dobře, takže jenom velmi stručně. Pokud jde o to, co říkala kolegyně Kinga Gál potom to říkala také paní Boskor, samozřejmě, že naše eh, obecná linie je nalézt rovnováhu mezi eh, dodržováním určité té zásady a dodržováním práv a těch odkazů na chartu, ústavu a tak dále. Takže eh, toho se snažíme držet také si velmi cením toho, co říkala Birgit Cipel, která se v této věci velmi dobře vyzná, v těch trestně právních otázkách. A potom nás čeká samozřejmě velká práce, pokud jde o, ty subtilní otázky eh, médií, uniku nějakých informací do médií a tak dále. A ta kolegyně k tomu má mnoho důležitých podnětů. Pokud jde o paní de Jong, tak jsem si to všechno poznamenala. Těší mě, že vlastně ten text odpovídá i těm jejím hodnotám, které hájí. Pokud jde o soudce, tak v celé té zprávě eh, tam eh, zohledňujeme ten postoj obviněných během celého nebo obžalovaných během celého toho řízení. Pak tady někdo hovořil o té výzkat důležitý základ pro diskuzi s členskými státy, tak aby i oni s námi souhlasili v tom, oč nám jde. Rafi, eh, Rašida Daty Tady s tím také souhlasím a souhlasím s tím návrhem, který učinila, abychom zohlednili závěr toho odsouzení ve chvíli, e, kdy je vysloveno a potom ta možnost zahájit nové řízení ve chvíli, kdy se objeví nové důkazy. E, ano, na tom budeme pracovat. Rašida Daty ta tam měla také velmi zajímavé, eh, zajímavou práci eh, stínové zpravodajky, pokud jde o právní pomoc a já souhlasím s tím přístupem, který ona zdůraznila, který asi máme všichni, tedy že je tady velká citlivost, eh, pokud jde o nezletilé, tam je to velmi, velmi citlivé a, a práva dětí samozřejmě, to je velmi důležité. Potom další kolegyně, dva principy, právo nevypovídat a právo neobvinovat sám sebem. to eh, samozřejmě také musíme zohlednit ty záruky pro osoby, které ještě ani nejsou podezřelé. Potom článek 6, ten budeme muset ještě přepracovat, abychom více upřesnili podmínky. Eh, je tam eh, také to vynucení důkazů, to jsou citlivé věci a všechno to zohledníme. Potom bych ještě uh, chvilku věnovala bodu, eh, o kterém hovořil López Aguilar, který eh, se také velmi dobře vyzná v této oblasti. Eh, tady je to odsouzení in abstencia, kde vlastně jsou některé ty případy, kde ta obžalovaná osoba se chce jaksi vyhnout tomu řízení my víme, že k tomu dochází a pokud jde o tato řízení a o to nemožnost e, provést řízení v nepřítomnosti, tam, tam je mnoho různých soudních e, rozhodnutí. Je to zakázáno, nebo je tady snaha zakázat to jenom v případě, když ten trest je příliš vysoký. No, ten bod je velice, nebo tato věc je velice citlivá a budeme tam na tom pracovat, abychom si tam našli takové eh, společné stanovisko, které nám bude všem vyhovovat. Čeká nás ještě mnoho práce na kompromisu a já vám děkuji, kolegové. Děkuji mnohokrát, Natalie. A Myslím si, že diskuse o vízovém balíčku a procesních právech eh, je velmi důležitá. Eh, děkuji mnohokrát kolegům za účast a skutečně za ehm, ehm, důkladnou debatu. Bylo to velmi vyčerpávající na čtvrtek dopoledne. Děkuji vám. A nyní eh, bychom předsunuli bod číslo ne, pardon, odsuneme bod 9 eh, na 1. dubna a bychom stihli všechno ostatní. Takže nyní následuje bod číslo 8, Agentura Evropské unie pro základní práva. Hosté dorazili. prezentace ročního pracovního programu na rok 2015 a činností v návaznosti na hodnocení provedené v roce 2013 eh, s ředitelem Mortenem Kjaremumem a předsedkyní správní rady paní Majou Karinou Saxlinovou. Dnes eh, máme to potěšení eh, uvítat Eh, oba hosty. První bude paní Maja Karin Saxlinová a následovat bude pan Morten Kiarum. Pokud souhlasíte, eh, přednostili bychom napřed paní Saxlinovou a následovat bude pan Mortem. Takže bez dalších slov eh, uděluji slovo vám a závěrem pak panu Mortemovi. Děkuji, pane předsedo, vážení členové. Děkujeme za příležitost poinformovat vás o práci Agentury Evropské unie pro základní práva během letošního roku a také děkujeme za spolupráci a podporu, které se nám dostalo a zejména mě během mého období předsedkyně správní rady a to bude důležité, tato podpora i pro eh, nadcházejícího předsedu. Můj kolega bude hovořit o eh, hledání eh, řešení na výzvy související se základními právy, ale napřed bych vám já chtěla říci něco o Eh, klíčových projektech eh, agentury. Jsou také stanoveny v pracovním programu na rok 2015 a jsou rozděleny do tří oblastí svoboda, rovnost a spravedlnost. Takže napřed o svobodě. V oblasti migrace jedním, eh, jednou z našich eh, vlajkových lodí je publikace o eh, závažných formách pracovního vykořišťování v EU. A to obsahuje řadu problémů s základními právy, sociální práva, práva obětí a svoboda pohybu nálezy z více než 600 eh, rozhovorů, eh, které jsme vedli, eh, svědčí o jakémsi moderním otroctví v ekonomice, zejména v zemědělství, ve stavebním průmyslu, domácích pracech a uklidových pracech. Ta zpráva bude zveřejněna za začátkem června a osvětluje řadu směrnic, které potřebují eh, revizi, eh, přepracování nebo transpozici, například směrnice o obětech. Rádi bychom uvítali vaši podporu, tak aby ty otázky v této zprávě ehm, získali maximální viditelnost. Další důležitý projekt agentury letos bude zkoumat implikace základních práv na Eh, zhromážďování, uchovávání a využívání biometrických dat pro imigraci, zpracovávání víz a eh, kontrolu hranic a tím jsem se dostala k tématu migrace a ochrany dat. Tento projekt je zatím ještě v začátcích, eh, sleduje navrženou roli biometrických dat pro šengenský informační systém, vízový informační systém a Eurodac. Výsledky projektu budou relevantní pro e, Frontex a e, vízovou politiku a mohou být samozřejmě i přínosem pro diskusi o e, chytrém hraničním balíčku, balíčku hraniční ochrany. Dále národní spravodajské služby a pojistky pro základní lidská práva Tady provádíme výzkum na zadání výboru LIBE v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu z března loňského roku o sledování NSA. Tady jde o zajištění demokratické kontroly nad spravodajskými službami a také o zjednání nápravy v případě porušování základních eh, práv. Další tematická oblast našeho pracovního programu se týká rovnosti tam jde o rasismus, xenofobii a také netoleranci, stejně tak jako diskriminaci, integraci Romů a práva dětí. Naše agentura eh, si vypracovala svůj víceletý eh, program pro Romy v roce 2012, poté co Evropská komise požádala agenturu o zvýšení výzkumných aktivit o Romech. V rámci tohoto programu jsme nedávno zahájili eh, projekt pro romské inkluze. Eh, snahou je pomoci Romům zvýšit eh, jejich účast eh, na životě společnosti. Eh, výsledky pilotního, pilotní fáze z tohoto projektu sdělíme v nadcházejících týdnech. V roce 2015 zveřejníme aktualizaci naší právní analýzy o situaci komunity LGBT v EU a také zveřejníme výsledky druhého stádia eh, výzkumu o eh, komunitě LGBT. V prvním případě jsme sledovali 93 tisíc příslušníků komunity LGBT v EU. Zjistili jsme, že šikona ve školách až po homofobní násilí jsou rozšířené jevy. Ve druhé fázi jsme pak vedli rozhovory s veřejnými úřady a poskytovateli služeb, abychom zjistili, jak praktiky a politiky na národní úrovni přispívají k vytváření rovných podmínek pro komunitu LGBT. Letos eh, také dojde k zveřejnění zpráv a dalších publikací o právech eh, dětí a to poskytne užitečné eh, fakta a důkazy pro vaši práci o eh, právech dítěte v souladu s usnesením Evropského parlamentu k 25. výročí úmluvy OSN o právech dítěte nejrozsáhlejší zprávou budou eh, výsledky o mm, výzkumu o dětech a spravedlnosti. My jsme vedli rozhovory eh, se soudci, právníky a eh, dalšími profesionály v oblasti soudnictví, kteří se věnují dětem a zkoumali jsme jejich zkušenosti z občanskoprávních i trestních řízení a na základě toho lze posoudit, zda a jak jsou směrnice Rady Evropy o e, justici e, vstřícné vůči dětem v Evropě aplikovány. To může na pomoci i diskusi o e, směrnici o dětech nebo také o dětech eh, v rámci trestní, trestně právního řízení. Eh, než se dostanu k závěru, bych eh, se chtěla zmínit ještě o zakládajícím ustanovení naší agentury. Existuje několik aspektů evropské politiky eh, vůči, eh, které, eh, kterým nemáme kompetence zasahovat, například spolupráce v trestně právních otázkách a také nemůžeme podávat zprávy o navržené legislativě EU bez požádání, ehm, výslovného požádání instituce nebo jedné z institucí EU. Můj kolega respektive zákonodárce, ale jak se zjistilo, by určitě, určitě profitoval z našich eh, nálezů a o tom pohovoří ještě můj eh, kolega. A ještě závěrečný bod. Eh, agentura naší práce eh, probíhá v širším kontextu Charty základních práv Evropské unie. Tematické oblasti, kterým se věnuje, jsou pouze částečně nebo nepřímo relevantní pro sociální práva. Řídící rada naší agentury se domnívá, že aby skutečně mohla zaručit základní práva v Evropské unii, pětiletý pracovní program nebo víceletý pracovní program naší agentury by měl reflektovat také sociální práva v našich společnostech. To by také pomohlo eh, realizovat plný potenciál charty a proto by stálo za to zvážit případné změny v eh, ustavujících eh, stanovách naší agentury, tím by eh, bychom zvýšili své kompetence a mohli bychom lépe zaručovat dodržování základních práv Evropské unie. Děkuji za pozornost. Děkuji. A dále tady máme eh, ředitele agentury pro eh, lidská, pro základní práva. A než si vyslechneme Martina, tak já bych chtěl připomenout to kolegům, eh, vy asi možná mnozí z vás vědí, že toto je asi poslední vystoupení před výborem Libé. Vy jste byl ředitelem od roku 2008 a já vás znám od té doby, co jsem se zde stal poslancem a chtěl bych vás velmi ocenit, protože vaše agentura vlastně to neměla vůbec lehké, protože tady jsou nejrůznější přístupy k tomu, co se od vás očekává a hm, vy jste, se s tím, vy jste si s tím poradil velmi dobře, takže vám děkuji, děkujeme vám za vaši práci a hm, za to, že jste tak neúnavně vykonával tuto velmi obtížnou práci. Hm, stanete se Eh, ředitelem výzkumného centra, velmi důležitého a my vám přejeme do budoucnosti mnoho úspěchu. Takže prosím, eh, teď se těšíme na vaši eh, závěrečnou, závěrečné vystoupení. Děkujeme vám. Děkuji, pane předsedo. Claude, bylo pro mě velkým potěšením v těchto letech být s vámi v kontaktu Um, ve výboru Libe, že to bylo velmi uh, upřímné, otevřené a já jsem si těch rozprav velmi cenil. Toto je um, tedy uh, situace v parlamentu. Jistě, uh, nebo doufám, že můj nástupce s vámi bude ve stejném vztahu jako já v těch posledních šesti nebo sedmi letech. Osobně musím říci, že pro mě bylo opravdu velkým privilegiem, že jsem měl tuto možnost vybudovat zcela novou instituci v oblasti eh, základních práv eh, ve snaze přidat eh, hodnotu k práci ostatních institucí najít, co by tato agentura mohla udělat, aby vám pomohla ve vaší důležité práci, pomoci tedy také komisi, radě a členským státům. Uběhli jsme velký kus cesty, myslím si, že jsme vybudovali agenturu, která v zásadě splňuje svůj mandát a směřovali jsme ji k tomu, aby měla stále větší dopad a vliv na celou řadu otázek, tak jak také zdůraznilo externí hodnocení z roku 2013. Nyní stručně zdůrazním některé z prvků, které jsme tady vybudovali, tak jak osvědčila eh, externí hodnocení. Vytvořili jsme eh, takový velký soubor eh, údajů o některých důležitých otázkách základních práv v Evropě. Byly to otázky, kde jsme měli předtím o nich velmi malé znalosti. Například zločiny z nenávisti, o tom jsme toho věděli velmi málo tak jak doložili eh, různé eh, studie. V roce eh, nebo měli, dělali jsme nějakou studii na 24 tisíc ženách, pak jsme měli studii o LTGB, potom velkou studii o Romech, která se týkala asi 80 tisíců Romů, etnické menšiny, tam byl také určitý monitoring a potom také určitá studie o antisemitismu to jsme eh, bohužel využívali v posledních eh, dnech, poslední dobou velmi často, ale poskytlo nám to důležitý přehled o tom, eh, jak židovské obyvatelstvo prožívá svůj život v Evropě nebo jaké mají zkušenosti zkrátka. Takže to nám poskytlo eh, důležitý eh, přehled a například vám to umožnilo více eh, nasměrovat vaši legislativu na ty potřeby, které bylo potřeba ošetřit. Zároveň jsme udělali celou řadu právních analýz, studií, různé příručky, které jsou velmi oblíbené. Je jich asi 150 nebo 150 tisíc kopií bylo vydáno v oblasti azylu, antidiskriminace, práv dítěte a v oblasti dalších otázek. Byly to příručky, které jsme vypracovali společně, často se Štrasburským soudem pro lidská práva a tady ještě e, s dalšími. Nejdobře jsme tady, e, tady spolupracovali také s Radou Evropy a to jsou příručky, které jsou nejvyžadovanější eh, ze všech příruček pro instituce. Měli jsme asi 300 eh, eh, různých, 300 tisíc různých zúčastněných subjektů z parlamentu, členských států a tak dále. Takže opravdu náš dopad je velký. Eh, zjistili jsme také oblasti, kde by bylo možné věci vylepšit a důležitá jsou právní stanoviska. Možnost ovlivnit vaše, vaši práci, ale máme také určitá omezení. Byli jsme velmi vděční za různé požadavky eh, Evropského parlamentu ke konkrétním legislativám, kde se si vyžádali naše stanovisko. Ovšem, Obvykle je to tak, že instituce pro lidská práva to mohou vlastně v členských státech dělat z vlastní iniciativy a já si myslím, že toto právo by měla mít i eh, naše agentura. Také eh, v členských státech využívají naše stanoviska při vytváření legislativy nebo při posuzování legislativy. Další věc, kde bychom se mohli vylepšit, to je eh, naše spolupráce s členskými státy. V minulém roce jsme se zaměřovali tedy na evropské instituce, nebo ze, zača- pardon, ze začátku jsme se zaměřovali na instituce, to byly naši hlavní a kontaktní partneři, ale pak jsme to rozšiřovali i na členské státy a já si myslím, že jsme první eh, evropskou agenturou, která je v interakci také s národními parlamenty. Vyzvali jsme je k tomu eh, na dobrovolném základě, aby jmenovali určité kontaktní místo, které by eh, zajišťovalo právě kontakt s námi. A téměř všechny parlamenty s tím souhlasily. My jsme byli velmi rádi a minulý týden jsme byli například ve Vídni, kde vlastně se všichni setkali k výměně názorů o tom, jak je možné posílit tu spolupráci nebo interakci a jak vlastně i národní parlamenty by mohly spolupracovat spolu vzájemně, jak využít různé produkty, agentury. Dále dvě nebo tři věci, které ještě stihnu, kde si myslím, že je potřeba v budoucnosti se na to zaměřím. Jednak budeme muset více, poch, více chápat základní práva jako horizontální otázku. Příliš často se děje eh, když jsem se ptal, proč nebyla agentura pozvaná na určité slyšení, tak odpověď zněla, že lidská práva nebyly na programu. Na programu byl třeba azyl nebo vnitřní bezpečnost a další záležitosti, otázka dětí, eh, Romů. Ale to vše přece velmi neoddělitelně souvisí s otázkami lidských práv. Lidská práva nesmíme vnímat jako něco eh, odděleného. Je to otázka, která eh, vlastně prochází napříč všemi agendami. A tím se dostávám eh, k vnitřní bezpečnosti. To je můj druhý bod. Já si myslím, že italskému předsednictví se podařilo to tady dobře nastavit nemělo by se to týkat jenom vnitřní bezpečnosti, ale mělo by se to týkat všech legislativních eh, záležitostí, že by se tam zohledňovala lidská práva automaticky v podstatě. A potom ehm, tedy, eh, tedy v té vnitřní bezpečnosti musí být zohledňována otázka základních práv. Je tady takový ehm, hard a soft aspekt ale podle mého názoru eh, je to spíše takový eh, smart přístup. Potřebujeme novou legislativu a, a, a vždy, když potřebujeme novou legislativu, tak se musíme zamyslet nad tím, jak můžeme působit jako inkluzivní společnost a jak vytvářet větší sociální soudržnost v Evropě. Agentura tady k tomu vypracovala mnoho údajů, díky kterým si můžeme udělat představu o různých výzvách a otázkách, které brání sociální soudržnosti. Ve všech členských státech dochází k profilingu eh, etnických menšin a policie je sleduje mnohem více než ostatní obyvatele. Pokud jde o sociální soudržnost, tak já jsem eh, za těch sedm let cestoval Evropou eh, křížem krážem a řekl bych, že tady roste eh, určitý hněv, velké frustrace, které se prohloubily v ekonomické krizi. My musíme opravdu více pracovat na tom, aby eh, lidská základní práva tady byla zohledňována v legislativě. Jeden kolega tady říkal, eh, že tady nejde pouze eh, o tedy samostatnou otázku těch sociálních záležitostí a základních práv to jsou věci, které musí být zohledňovány v legislativě. Potom azyl, o tom se tady diskutovalo, než jsme přišli. Tady potřebujeme velmi eh, obsáhlejší, vyšší úroveň eh, solidarity mezi členskými státy. A na závěr bych zdůraznil význam institucí a toho, aby spolu eh, spolupracovali v otázce lidských práv Abychom chápali, že se to týká nás všech, že všichni bychom měli usilovat o stejné cíle, o větší integraci, o větší prosazování míry, eh, větší míry eh, základních práv, lidských práv v Evropě. Eh, protože tato práva přispívají k sociální soudržnosti. Tady ještě máme mnoho práce, aby se to vzájemně doplňovalo a abychom dobře vnímali roli všech institucí. Myslím si však, že jsme ušli velký kus cesty a doufám, že ta nová směrnice, ehm, pardon, že můj nový, nový kolega, <laughs> můj nástupce bude pracovat ve stejně příznivém prostředí, eh, které jste prokazovali vůči mně. Takže já vám velmi děkuji za vaši pozornost. You deserve that, Martin. It's been a... Ano, ano, byla to dlouhá doba a vy jste skutečně splnili naše různá očekávání, takže ještě jednou děkujeme za vaše služby, které jste poskytli nám, členům výboru Libe a dalším. Ještě jednou děkuji. Máme mnoho otázek a máme pouze 20 minut, takže nemáme tolik času, kolik bychom potřebovali, protože to, čím vy se zabýváte, je rozsáhlé a je to velmi aktuální. Vy už jste se o tom sám zmínil. Je to otázka vnitřní bezpečnosti, boje proti terorismu, čili je to otázka kontroverzí. Určitě by členové měli spoustu otázek, ale chci požádat vás všechny, kteří se chcete zeptat, abyste se věnovali těm základním bodům našeho tématu. Takže kdo začne? Sily, ano. Ano. Omlouvám se, omlouvám se. Musí to být. Takže paní Daty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaši prezentaci a děkuji také za důležitou práci, kterou jste v čele této agentury odvedli. Jsou to ctižádostivé plány a projekty, které jste udělali a které jste naznačili do budoucnosti. To jsou projekty, které jsou velmi důležité. Pokud jde o ochranu základních lidských práv v Evropě, to se týká všech frakcí, všech se nás to dotýká, ale ochrana základních práv je věc, kterou máme všichni společnou. Upozorňuji, že váš, já jsem pozorně četla váš program na rok 2015. Vy už jste v podstatě všechno řekli. Ochrana základních lidských práv bude nezbytná, zejména v tomto kontextu, kdy komunikace se kontroluje a je to také otázka krize, je to otázka toho, že konstatujeme, že se velmi rozšiřuje nerovnost. Takže e, to je neslučitelné s ochranou lidských práv a o tom také diskutujeme, zejména v souvislosti s bojem proti terorismu. Vaše agentura je taková ochranná zeď, takový ochranný val a vy jste to teď ještě potvrdili. Uh, je to skutečně důležité, kdo je v čele této eh, agentury, tak, aby bylo garantováno, že nebudou porušována naše základní lidská práva a přitom budou moci zpravodajské služby pracovat. Jak už jsem říkala, základní práva, och, jejich ochrana, tak, abychom zachovali tu soudržnost, kterou v Evropě tak potřebujeme. A další věc, přístup k justici, ke spravedlnosti, k Evropě, to je eh, příručka, která hovoří o evropském soudní moci a to je velmi důležité, my jsme o tom už hovořili. Je to otázka přístupu k soudní eh, moci, Někdy jsou ty věci velmi komplikované, je to velmi důležité chránit evropské občany právě v souvislosti s transparentním soudním systémem. Jde o to, aby ta lidská práva zůstávala ve středovodu pozornosti. Je to věc, které se nemůžeme vzdát. Děkuji, paní Daty pan López Aguilar, který určitě, kterého znáte a pokryje celou eh, dlouhou dobu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane řediteli, jsme rádi, že vás tu máme a je dobré, že tady jste. Já si myslím, že je evidentní, že jsme eh, se neschodli vždy, ale tady je to jasné. Základní práva. Eh, za to krátké období jste dokázali hodně. Děkuji a děkuji za každoroční zprávy, za výroční zprávy, zejména s ohledem na ta naléhavá témata, pokud jde o zhoršování situace v oblasti svobod a práv eh, na kontinentu, na kterém žijeme což je v podstatě mateřský kontinent pro lidská práva. A to je ten úhel pohledu, ze kterého bychom to měli vidět. Ale vy už jste to řekli. Eh, je to otázka krize, kterou máme za sebou v posledních několik let a která v podstatě přispěla k tomu, že jsme se museli vrátit zpět eh, k životu, protože se zhoršila sociální kvalita života. Viděli jsme opět, eh, ať to bylo eh, homofobie, nenávist vůči rasám, viděli jsme také antisemitismus, nenávist vůči Romům v Evropě, a to chci zdůraznit, eh, Agentura pro základní práva eh, odvedla eh, stálou práci na tom, aby zvládla témata, jako je předsudky, diskriminace. Toto vše v oblasti která eh, zažila v evropské historii takové škody. Eh, vypadá to, že jsme na křižovatce různých jednotlivých prvků. Je to takové, taková skládačka, eh, nová vlna vznikajících předsudků vůči židům, hovoří se o konspirativním rámci, Vypadá to, že je třeba najít obětního beránka za, tyto, tyto, za tuto situaci v některých zemích Evropské unie. To je věc, která nám nahání strach. Druhá věc, vlna nacionalismu, džihadismus, radikalizace, radikalizace těchto skupin a pokud je o Židy, viděli jsme to, viděli jsme, co se stalo před několika dekádami, desetiletími eh, zabíjení, vraždění. Eh, to prostě, to prostě nemůžeme připustit. Ale pokud jde o vaše připomínky, to je v podstatě uh, sklon k tomu šířit nenávist online. Eh, kyber nenávist online, to už existuje dlouho a roste. Když hovoříme o kybernetické nenávisti, tak to není ojedinělý eh, fenomén, je to realita a nějak, ty zbabělci se skrývají v anonymitě za eh, osobností, za kterou skrývají svoji reálnou totožnost, ale nenávist, kterou eh, hážou na síť, je realitou a její dopady také. A to všechno je za vlnou radikalizace, džihadismus. Mladí lidé jsou zoufalí, jsou frustrovaní, dostávají se na okraj společnosti a jsou eh, na síti a tam vidí a slyší, že se šíří nenávist a oni se pak považují za hrdiny, za součást džihadistického dobrodružství. A my tady potřebujeme v parlamentu jednat. A já ti, Mortene, děkuji za to, že jsi tu byla. třetí hodně úspěchů. Děkuji a nyní má slovo Judith z Argentiny. Děkuji a moje kolegyně Lunaček mi právě eh, pošeptala, abych abych poděkovala také jejím jménem. Takže úvodem děkuji vám oběma za to, že považujete základní práva eh, za prioritu a podtrhujete to zprávami, eh, které politici stěží mohou ignorovat. A to je zcela zásadní. Když jsem eh, naslouchala na vašim návrhům na rok 2015, tak jsem si pomyslela, ano, to budeme muset zase hodně číst. Eh, ochrana osobních dat a migrace, to zní velmi zajímavě. Jednu věc bych chtěla zdůraznit eh, z toho seznamu ehm, práce na rok 2015 a sice transpozice eh, směrnice o obětech článek 1. To je to směrnice odstavec 1 praví, že práva obětí musí platit, aniž by došlo k diskriminaci z důvodu místa eh, bydliště. To považuji za velmi důležité, nejenom protože že se do toho umím dobře vcítit a e, mám pocit, že to nebude transponováno ve všech právních systémech členských států. Když se podívám na návrh legislativy mé země, Nizozemska, tak to tam skutečně není, ale přitom by to bylo klíčové a velice bych ocenila, abyste vy nám příležitostně podali zprávu o tom, která země si jak v tomto ohledu vede protože je nutno zaručit, aby oběti skutečně dovolali svých práv v případě eh, trestně právních procesů. Děkuji. To jsou skutečně zprávy, eh, které jsou implementační nebo o implementaci a mohou být využívány velmi prakticky. Eh, další je Madame Delon. Děkuji. Euh, euh, Děkuji vám všem za zprávu a eh, přeji vám hodně zdaru při plnění nových úkolů. Evropská unie a členské státy jsou odpovědny za přijetí ochranných opatření eh, na zajištění základních práv občanů a bezpečnosti. Je nutno tady tedy najít eh, rovnováhu, to znamená zajistit prevenci vůči radikalizaci. Například základní práva jsou součástí této politiky. Když vnímáme všechna zákona nebo legislativní opatření z perspektivy ochrany lidských práv, tak se musíme podívat také na návrh eh, o údajích ehm, cestujících, eh, které se budou nově tedy eh, poskytovat, vyměňovat a jak se zajistit na sociálních médiích proti ehm, porušování a proti nenávisti. Děkuji, já bych chtěl říci. Zda byste v rámci své odpovědi eh, také mohl říci, kdybyste něco poradil svému nástupci, co byste mu poradil ohledně nového kontextu eh, ohledně vnitřní bezpečnosti, což je složitá oblast. Legislativně se musíme zaměřit eh, na ochranu eh, dat cestujících, ale na straně druhé dochází k určité eh, radikalizaci a k výměně dat a osvědčených praxí. To znamená, vše se bude soustředovat na legislativu co byste poradil agentuře, e, jak byste instruoval nového ředitele nebo novou e, správní radu, aby přistupovali k tomuto složitému tématu. A jak by s tím měli naložit členové LIBE? Už nyní je to pro nás obtížné, protože legislativa se vždy těší největšímu mediálnímu zájmu. Jak byste nám poradil, máme naložit s tou rovnováhou nebo vytvořit rovnováhu? To by byla moje otázka. A poslední tazatel je Sophie Intveld. Sophie. Yes, thank you, chair. I can be... Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručná. Nejprve děkuji panu uh, Kierumu mami, za dobrou spolupráci s parlamentem uh, v letech vaší funkce. A má první otázka zní takto. Má skupině, skupina by si přála mít závaznější nástroje pro prosazování základních práv. Um, navrhli jsme eh, pakt, balíček demokratické zprávy. Víme, že některé členské státy to dodržují, ale v některých případech dochází k porušování a k pravidelnému, eh, pravidelně dochází k tomu, že článek 7 nebývá využíván a místo předseda Evropské komise kategoricky zamítnul návrh jakéhokoliv nového nástroje a je přesvědčen, že dialog a tichá diplomacie vše urovná nebo vyřeší. Mě by zajímalo, jestli byste si přál takový závazný nástroj na základě svých zkušeností, anebo si myslíte, že dialog a diplomacie stačí. Potom konkrétněji pokud tomu dobře rozumím, tak toto je váš poslední měsíc ve vaší funkci od dubna se tedy e, přesunete na něco e, pro vás příznivějšího. A pokud jde o nominování vašeho nástupce, tak to zatím ještě nespěje k závěru, takže věříte tomu, že někdo tam zkrátka tu vaši funkci včas převezme? A potom, jakou radu byste udělil vašemu nástupci? tak aby, si, aby posílil pozici eh, vaší agentury. Já si myslím, že tu poslední otázku by ne, bychom mu neměli nechat zodpovědět. To není fér to po něm požadovat. Ale ta otázka tady zazněla tak jako tak. A jde o to, abychom o tom věděli, protože my tady budeme mít toho kandidáta jistě na slyšení. Ano, samozřejmě se nás to týká. Můžete udělat, co chcete. Toto je vaše poslední um, setkání s námi, takže. Um, Takže prosím, je to samozřejmě na vás na oba. Kdokoliv z vás může odpovědět, eh, dohodněte se sami, kdo z vás odpoví. Byly tady některé zajímavé podněty a já myslím, že mnozí by si přáli, abyste na to odpověděl, ale tady pokud jde o, o vašeho nástupce a Dobře, kolegové, děkuji za otázky. Eh, děkuji za vaše cené eh, otázky a komentáře a dotazy, zejména na Martina. Já si myslím, že tato diskuze jistě také přispěje k vylepšení naší práce a teď dám asi slovo Martinovi. Děkuji. Nejprve děkuji za ta milá slova, jak jsem již řekl eh, úvodem, bylo pro mě potěšení s vámi spolupracovat, s mnohými s vámi eh, za ta dvě a půl volebního období. Nejprve tedy ty specifičtější otázky a potom se vrátím eh, k těm radám, které bych měl udělit mému nástupci. Paní Daty, otázka ochrany údajů celá ta otázka v souvislosti s bezpečností, základními právy. Toto jsou eh, dvě strany jedné mince. Eh, Není to jako po roce 2011, kde se to eh, řešilo buď bezpečnost nebo eh, základní eh, práva. Je to, jsou, je to neoddělitelná záležitost. Velmi to spolu souvisí. Samozřejmě potřebujeme také základní bezpečnost. To je, co očekáváme od našich vlád. Jaké jsou tedy výzvy a kde agentura dříve či, pardon, později mm, nebo koncem jara předloží určitou analýzu a to se týká a, a, mechanismu a, um, opravných prostředků. Já si myslím, že potřebujeme, navzdory těm pravomocím, které dáváme tajným službám, potřebujeme mít demokratické um, um, pojistky, abychom mohli jejich pravomoce rozšířit. Uh, protože samozřejmě jsou tady nové technologie, to přináší nové možnosti a proto potřebujeme aby tyto struktury byly tady pod určitým dohledem. V mnoha členských státech tyto eh, dohledové možnosti nebo možnosti opravných prostředků jsou velmi základní a zatím se za poslední léta příliš nerozvíjely. Takže tady dochází k stále se prohlubující nerovnováze, kterou musíme napravit. My se tady samozřejmě snažíme řešit mnoho těchto věcí, ehm, vytváříme velké databáze a my si musíme položit otázku, do jaké míry pomáhají eh, k zvýšení bezpečnosti. A teď jde o to, aby policie nebo experti eh, zvážili eh, nebo jak to tam je, protože ono, ono dochází k mnoha chybám. Mnozí z nás se můžeme dostat do těchto velkých složek, to může mít dopad na náš život, na pracovní život, cestování. Jaké jsou tady opravné prostředky nebo možnosti odvolání? Můžeme mít přístup k těm údajům, která tam jsou někde zachycená a mít možnost je nějakým způsobem opravit, takže ono to opravdu vyvolává celou řadu otázek. Aguilar? Děkuji vám za velmi eh, dobrou eh, výměnu informací během vašeho předsednictví. Pokud jde o to, o čem jste hovořil, tak jedna z nejvíce šokujících věcí pro nás eh, v souvislosti s těmi údaji byla vysoká míra strachu, kterou jsme zachytili nebo v těch odpovědích eh, židovského obyvatelstva v tomto průzkumu. Vyplynulo z toho, že mají velký strach eh, a 40 až 50 respondentů uvedla, že eh, seriózně uvažovali o tom, že opustí zemi kvůli bezpečnostní otázce a to bylo v roce 2000 13, to bylo ještě před Paříží, eh, tím, co se stalo v Kodani a všech, před všemi těmi dalšími událostmi. V roce 2016 chceme eh, ten průzkum zopakovat a toto je věc, eh, kterou se musíme zabývat. To, to jsou ty obavy, které tam jsou, ten strach. Nezapomínejme na to stejné, pokud jde o muslimskou komunitu. Tam jsou také obrovské obavy to jsme zatím ještě nedělali příliš hloubkově takovou studii, ale po Paříži jsme velmi rychle udělali takovou drobnou studii a tam jsme to zachytili. Ale v roce 2016 se tomu budeme věnovat více budeme dělat opět takový monitoring eh, těch hlavních menšin a to se bude týkat právě také eh, muslimského obyvatelstva v Evropě, tedy s čím zápolí v Evropě, jaké mají obavy a tak dále. Potom ty zločiny z nenávisti, o tom tady hovořil Aguilar a také jste to zmínil vy, pane předsedo. To je opravdu obrovská výzva a my nemáme řešení. My jsme to zatím pouze tak, jak si nakousli, začali jsme na tom pracovat a nemáme vám co nabídnout zatím, ale plánujeme to, máme to na programu a chceme se s vámi eh, do toho pustit. A samozřejmě si uvědomujeme, že na to musíme pracovat. Pokud jde eh, o LGBT eh, a eh, antisemitistickou studii a další, tak jsme viděli, že ten kyber, ne, kybernetická nenávist je velmi přítomná a vytváří to velký strach. Právní rámec tady jde o rovnováhu mezi svobodou slova, vyjádření, a tedy možnost vyjadřovat se na internetu a na druhé straně, aby nedocházelo k podněcování nenávisti a nabádání nebo podněcování k eh, zločinné činnosti. Tady potřebujeme být efektivnější eh, policejní aktivity. Překvapila nás nenávist proti ženám na sociálních médiích, jak sociální média a autority vlastně pomalu zareagovala na úroveň nenávisti, na tu, na tu míru té nenávisti, která se tam projevuje. Můžete spoléhat na agenturu, a na to, že tady samozřejmě já budu konzultovat nového nástupce potom eh, lidé bez dokumentů, bez dokladů a oběti, eh, ta směrnice, která se zabývá těmito věcmi, to je velmi důležitá legislativa v posledních letech. Já si myslím, že ta změna bude obrovská, bude obrovský eh, nástroj na podporu obětí. O tom jsme hovořili mnoho let, bylo toho uděláno ale mnoho málo. Ehm, protože odsouzetí pachatele to není podpora pro oběť, ne nutně a teď se to napraví. Potom, pokud jde o nezákonnou imigraci bez eh, dokument, dokladů, eh, tak eh, ano, děkuji vám za tento podnět. Budeme se nad tím zamýšlet a samozřejmě i komise, až se budou zabývat změnou směrnice takže já myslím, že komise tady je také pečlivě naslouchala tomu, co jste říkali. Potom, jak tedy, eh, pokud jde o mého eh, nástupce a vnitřní bezpečnost, tak eh, já si myslím, že tady je potřeba účastnit se těch diskuzí, které se zabývají vnitřní bezpečností. Eh, to je třeba pracovní skupina o vnitřní diskuzi na radě, ale i samozřejmě tady výbor LIBE. Je potřeba se to účastnit, třeba abychom byli opravdu zváni také na zasedání ministrů pro vnitřní ehm, justici a vnitro. Eh, po té, co jsem velmi dobře spolupracoval s italským předsednictvím, eh, tak jsem byl zklamán, když došlo eh, k setkání ministrů vnitra a bezpečnosti v lednu. Nebyli jsme pozváni a já si myslím, že to byl špatný signál v této době. Dále naše studie mohou zjišťovat hodnoty a různé otázky, které vedou k sociální marginalizaci a potenciálnímu eh, vytlačování etnických menšin v Evropě. V těch našich studiích se toho dá mnoho najít a my jsme ochotni tam pokládat hlubší otázky a pracovat na tom ještě podrobněji. Těšíme se tady na podrobnou spolupráci s vámi, kde je potřeba mít více informací. Jsme k tomu ochotni. A jak jsem říkal, zapojte prosím agenturu do vypracovávání legislativních aktů a také pokud jde o PNR, tak tam na tom pracujeme, ještě jsme to nedodělali. Nebyli jsme vyzváni, takže nemůžeme dělat formální stanovisko, ale samozřejmě eh, se nás to týká stejně tak jako vás, takže pokud si to přejete, zač, zašlete eh, formulář s dotazem agentuře a kolegové ve Vídni vám rádi poskytnout eh, další stanovisko jako v roce 2008, 2011, tak proč ne v roce 2015? Potom si myslím, že čas je takový stresový faktor. Ty závazný institut, to navrhovala Sophie Intveld. Ano, v eh, oblasti právního státu musíme dělat mnohem více. Přesně jak zda potřebujeme nové nástroje. Já bych řekl, že můžeme snad lépe využívat stávajících nástrojů, včetně agentury. Viděl jsem návrhy ALDE například o posílení e, role agentury, takže e, bych raději navrhoval vytěžit zcela a lépe to, co máme, než vytvářet nové instituty. Ale právní stát, to je skutečně dramatická situace, musíme toho dělat mnohem více, než e, děláme dosud. To by měla být starost nás všech, pokud je o demokratický vývoj Evropy. Myslím, že bych mohl ještě dlouze pokračovat, jak víte, ale budu muset skončit a opět zdůrazňuji, že se těším na spolupráci i nové funkci. Ještě jednou děkuji eh, Maji a Mortenovi za prezentaci. Eh, přeji vám vše nejlepší a děkuji za vaši návštěvu a prezentaci. Kolegové, nyní se musíme pohnout velmi rychle, protože máme před sebou ještě poslední bod a sice eh, pana Lenaersa program pro eh, řešení interoperability pro evropské orgány veřejné zprávy, podniky a občany, interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru. Je mi líto, že máte nedostatek čaku, ale, času, ale snad byste to mohl zestručnit. Já budu velmi stručný a v nizozemštině. Před měsícem, už před měsícem jsme diskutovali tuto otázku. Je to vztah mezi občany, podniky a vládami na straně druhé. Stále více se digitalizuje tento vztah má to své výhody, ale má to také své nevýhody. Nicméně tyto různé systémy pochopitelně musí eh, spolupracovat. To je ta otázka interoperability, tak aby eh, jednotlivé strany nenarážely na problémy, protože ty systémy jsou různé. Ne všechna řešení interoperability eh, Eh, zahrnují také otázku ochrany osobních údajů, některé ano. A já už jsem eh, říkal před nedávnem, že je třeba zajistit, aby ochrana osobních údajů byla v této oblasti zohledněna. A je to důležité i pro tuto zprávu, aby tento aspekt v ní byl, tak abychom to tam zahrnuli, proto také aspekty eh, toho, té ochrany do osobních údajů, eh, aky eh, potřebujeme také zajistit, aby došlo k výměně zkušeností o ochraně osobních údajů, tak abychom získali dobrá řešení a pak je třeba zajistit, aby se dodržovala pravidla ochrany osobních údajů. V návrhu byl článek eh, ohledně uh, toho, kde, kam zakotvit ochranu osobních údajů v tom návrhu a ten článek tam musí zůstat. Samozřejmě eh, je to eh, ISA 1 doběhne koncem roku a v roce 2016 musíme začít eh, ISU 2. A Doufáme, že výbor Libe jako hlavní výbor se tím bude zabývat. Děkuji, děkuji za tyto krátké informace, jako vždy. Chci poděkovat eh, tlumočníkům za trpělivost. Máme tu jednoho stínového zpravodaje, myslím, že minutku dvě a pan Aguilar také, takže eh, pan Leonard, paní Leonard. Děkuji, myslím, že to zvládnu velmi rychle. Chtěla bych zdůraznit, že vítáme skutečnost, že komise se posunula v této věci u tohoto programu a chceme zdůraznit, že pokud chceme pokročit a být úspěšní, pokud jde o soulad, tak potřebujeme schválit celý balíček o ochraně údajů pro evropské občany by bylo špatné, kdyby nedůvěřovali systému a to je důvod, proč je klíčovým prvkem právě ochrana osobních údajů. Eh, chci poděkovat našemu kolegovi zpravodaji za práci. Myslím si možná, že Ehm, naše stanoviska eh, se malinko ještě liší, nicméně budeme nadále spolupracovat a těším se na naši spolupráci a předložíme naše návrhy. Děkuji. Opravdu rychle. Interoperabilita. Takže eh, minutku, minutku. Ano, ano, Pane předsedo, já se omlouvám, že se zase hlásím o slovo, ale já se tady hlásím jménem paní Dali, která měla být stínovou zpravodajku a požádala mě, abych tady rychle něco přečetl. Chci samozřejmě poděkovat zpravodaji za eh, zapracování návrhů. Eh, za slyšení, které bylo uspořádané. Výsledky jsou dobré. Eh, na tom materiálu je třeba ještě popracovat. Eh, stále ještě tu jsou možnosti zpravodajové. Možná některé formulace toho materiálu by mohla odpovídat tomu, aby občané věděli, že jejich údaje budou bezpečné. Je to otázka monitoringu, otázka evaluace, také pozitivní. Ráda by zdůraznila víc zajištění osobních údajů, to je v tom jednom článku mezinárodní spolupráce. Spolupráce mezinárodních organizací a třetích stran musí být v souladu s příslušnými pravidly a za tohoto předpokladu bude možné eh, dodržet ochranu osobních údajů evropských občanů v rámci programu ISA 2 končí potom eh, výzvou k rychlému schválení celého toho balíčku o eh, osobních údajích a aby skutečně vznikla kultura eh, osobních údajů. Děkuji. Děkuji vám. Komise, chcete říct něco? Ne, nechcete. Nechcete. Ne, nechcete. To, z toho, to samozřejmě neznamená, že bychom interoperabilitu nepodporovali, jenom se omlouváme, protože jsme měli tak nabitý program, takže byl bych rád, kdybyste přišli ještě jednou, a až to budeme projednávat. Ale vypadá to, že lhuta, lhuta pro pozměňovací návrhy je 13. března a Komise, minutu a půl přece jenom? Ne. 30 sekund vám dávám. Co k tomu máte? My bychom také chtěli poděkovat zpravodaji za jeho práci, za zprávu. Komise, pokud je o ten předchozí program, i tam jsme ho vzali v potaz. Eh, my, jsme, mě, my máme vždy velký zájem, pokud je o ochranu osobních údajů a je to otázka najít správná řešení tak, abychom eh, mohli nabídnout členským státům národní ochranu osobních údajů, která bude platit i pro ostatní. Jako program ISA nám jde o implementaci příslušné legislativy celého balíčku ochrany osobních údajů. Děkujete zpravodaji, to je příjemné. A to byl ten hlavní bod, který jste přednesl, což je fajn. Děkuji vám. Děkuji vám, komise. Pane Lenarsi, máte ještě něco? Takže tady jsem měl ty pozměňovací návrhy 13. března a příště, až sem přijdete, tak to bude první, druhý nebo třetí bod na pořadu jednání. Děkuji, děkuji komisi a děkuji kolegům, spolupracovníkům a všem, kteří přišli.